Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. Nos collègues. Dobrý eh, den. Už můžeme začít. Někteří, kteří tady ještě nejsou, určitě za okamžik eh, dorazí, abychom eh, neprodlévali déle, nestráceli čas. Dnes odpoledne tady máme slyšení o akvakultuře a o zlepšení akvakultury. Chci jenom připomenout, že v roce 2018 Evropský parlament přijal zprávu o udržitelné akvakultuře a konkurenceschopné akvakultuře s tím, že je potřeba dále rozvíjet tento sektor, diverzifikovat ho a podporovat inovace v této oblasti. Chtěl bych poděkovat našim pozvaným hostům za to, že eh, přijali naše pozvání, aby promluvili. Samozřejmě, že eh, se to, na to můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Toto slyšení bude mít dvě části. Nejprve v té první části si chceme vyslechnout eh, analýzu současné situace, zaměřit se na produkci a potom v té druhé části se chceme zaměřit zejména na vědu a výzkum a inovace v této oblasti. Budeme mít eh, tedy dva panely, eh, jeden po druhém. Na každém panelu máme vždy tři panelisty, tři experty a po každém z toho panelu bude prostor pro diskuzi eh, se všemi třemi hosty. Takže na úvod eh, bych chtěl předat slovo paní eh, Dela Cruz za Evropskou komisi, která má na starosti jako kulturu ve Evropské komisi. Vy nám ještě upřesníte přesně, jaké je vaše zařazení a vy nám také tady přenesete jednu prezentaci, kde nám řeknete, jak to vypadá, jaké je jaké kroky plánuje Evropská komise. Bude vám to stačit 10 minut? Děkuji vám. Děkuji. Pokud dovolíte, tak budu mluvit anglicky, protože mám svou prezentaci připravenou v angličtině. Yes, yes, I'm, uh... Já bych se tady rád představila, jsem eh, ředitelkou odboru v generálního ředitelství Mare. Má, v, máme na za úkol uh, takzvanou modrou ekonomiku, akvakulturu a také územní plánování. Jsem také koordinátorkou pro politiku akvakultury v tomto oddělení. Nejprve bych vám chtěla při, poděkovat za možnost představit vám zde naši práci, co vlastně připravujeme v rámci evropské politiky o akvakultuře a také zde mám konkrétně ještě e, informace o tom, jak připravujeme stávající pokyny pro další udržitelný rozvoj akvakultury v Evropské unii. Nejprve bych možná vám vás trošku uvedla do kontextu, protože možná ne úplně všichni sledujete, jak vypadá současná současný vývoj v této politice v Evropské unii. Takže bych vám nejprve chtěla říci, že první pravidla, nebo to na, nařízení bylo schváleno v roce 2013. Jedná se tedy o udržitelnou, udržitelný rozvoj evropské akvakultury. Cílem je dodávka potravin, také cílem je snížit um, dopad na rybolovné uh, stavy a také je dobré i zamyslet se nad uh, zlepšením situace uh, pobřežních populací a místních ekonomik. Toto nařízení vytváří takový rámec spolupráce pro členské státy, které by měly v tom všichni společně plnit tyto cíle a Evropská komise jim v tom pomáhá. Vycházíme ze společných ambicí tohoto sektoru, tohoto odvětví a také máme zde vnitrostátní strategické plány, ty si všechny do roku 2015 měly tedy členské státy za úkol připravit si tyto národní strategické plány pro akvakulturu. Dnes vás seznámím s touto společnou vizí, která eh, je vlastně v komisi, ve sdělení komisi z roku 2013. Máme zde tedy speciální specifické strategické pokyny pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury. V současnosti pracujeme na přeskumu a také jsme přizvali i evropské členské státy, aby také při této příležitosti rovněž provedli revizi svých národních strategických plánů, aby aktualizovali, aby také přizpůsobili stávající situaci v odvětví. Některé země jsou už v těch přeskumech dále než ostatní, ale tedy každý, každá země se věnuje tomu svému národnímu strategickému plánu. Stručně vás nyní chci informovat, proč je evropská strategie pro akvakulturu stále důležitá, možná ještě důležitější než dříve. Za prvé je zde stále větší poptávka po potravinách, které obsahují vysoký podíl bílkovin. Akvakultura má také velice dobrý potenciál eh, dodávat eh, bílkovinné potraviny a za nízkých emisí uhlíku. Je to vlastně taková nízkouhlíková nízkouhlíkové odvětví. To se prokázalo v různých studiích, například eh, eh, byla studie, která se nazývá Potrava z moří, to zadala Evropská komise, pak zde máme ještě eh, různé strategie, které se týkaly potravin. Je to strategie do roku 2030. Tyto studie potvrzují tu, tento potenciál. Pak je zde také skutečnost, že Evropa stále do velké míry závisí na dovozu ryb a mořských plodů. Jsou zde určité, jsou, máme zde určitá čísla, takže 30, pouze 35 produktů um, akvakultury, které konzumujeme v Evropské unii, eh, pochází z eh, Evropské unie a te, pouze 9 morských ehm, morských plodů pochází z Evropské unie. Takže opravdu je velký potenciál, jak zlepšit tento trh a toto odvětví. Pak je zde také i další potenciál pro růst a diverzifikaci tohoto odvětví. Dnes dochází k koncentraci tohoto odvětví pouze v několika členských státech, to znamená tři čtvrtiny celé produkce je v pěti členských státech a ty se tak sedm druhů je vlastně v 95% výrobních podniků. To znamená, je zde také i velký potenciál pro další diversifikaci. Eh, Dal, eh, usilujeme o další udržitelnost a chceme, aby ty produkty byly udržitelné a také, aby měly dobrou hodnotu. Máme zde také nové drusy, jako bezobratle, řasy a tak dále můžeme tedy prosazovat eh, diverzifikaci jak těch eh, druhů, tak také i třeba eh, prezentace produktů. Pak jsou zde také různé <clears throat> další služby, ehm, například rybníky slouží také jako ehm, jako jsou dobré také pro vodohospodářství. A také třeba řasy zachycují uhlík, nebo vlastně i třeba mlži mají dobrý vliv i třeba na tu dekarbonizaci. Takže to vlastně ehm, toto akvakultura také přispívá k eh, ochraně životního prostředí. Dalším cílem je další rozvoj venkovských a pobřežních eh, vzdálených oblastí, což je něco, co stále platí. Tento cíl je stále platný. A v Eh, také v kontextu přechodu na eh, udržitelnější ekonomiku je to, to má dnes ještě větší význam. Nakonec bych ještě chtěla říci, že jsou zde stále určité bariéry, určité překážky, které jsme eh, našli například administrativní při, ba, bariéry, přístup k prostoru, pak, je to, pak jsou zde takové překážky, jako je změna klimatu, které se musíme věnovat. Čili tento sektor je velice ambiciozní, ale některé věci se stále ještě musí dořešit. Teď bych vám také chtěla představit některé eh, aktivity, které děláme v rámci přípravy těch strategických pokynů. Už jsem říkala, je zde další potenciál pro růst, takže je to růst, diversifikace, udržitelnost a konkurenceschopnost. To jsou hlavní cíle této strategie. Musí to všechno eh, být prováděno různými způsoby. Samozřejmě, že, nezas, ne, že nevycházíme úplně z nuly, protože už jsme zde měli rámec koordinace, Eh, také jsme se mohli poučit z různých eh, minulých eh, kroků, které, a to rovněž využíváme při přípravě této strategie. Dále jsme se poučili i z různých fondů, pardon, z různých projektů, které byly financovány z fondů Evropské unie i z různého výzkumu. Takže teď to vlastně všechno musíme konsolidovat a představit to v taková obecnější doporučení. Pak samozřejmě jsme i v politickém kontextu. Máme zde různé priority a jednou z takových nových priorit je takzvaná zelená dohoda Evropské unie. Musíme zaručit, že právě akvakultura v tom bude mít rovněž roli. Já už jsem říkala, že akvakultura má velký potenciál, může nabídnout eh, výrobu potravin, která má nízké emise uhlíku, také může pomoci životnímu prostředí. Čili v této strategii, na níž teď pracujeme, je také klíčovým aspektem hmm, environmentální rozměr. A nakonec ještě chci říci, že potřebujeme zaručit to, že budeme mít k dispozici nástroje, které pomohou ehm, tomuto sektoru, aby byl udržitelný a aby byl konkurenceschopný. Máme zde tedy jednak financování z, to, z eh, Evropského námořního a rybářského fondu, pak je zde, jsou zde regionální fondy a pak je zde otevřená metoda koordinace a také spolupráce i na regionální nebo mezinárodní úrovni. Tak je tam ještě program Horizont, který lze využívat. Dále, co se týče oblastí, které jsme identifikovali pro budoucí práci, v tomto výboru eh, jsme také už jednali s odborníky na akvakulturu z jednotlivých zemí a také jsme jednali i se zúčastněnými stranami, i e, také jednáme s radou. E, v říjnu byla poslední schůzka, jak s odborníky z členských států, tak také se zástupci e, z rady, kteří se zaměří na akvakulturu. A teď budeme pracovat podrobněji na těch jednotlivých kapitolách a budeme dále postupovat podrobně v těch jednotlivých diskusích. Ta cesta k udržitelnosti a konkurenceschopnosti není jednoduchá, potřebujeme bojovat na více frontách, takže jednak jsme eh, tedy, my jsme zde identifikovali jednotlivé oblasti, kde ještě musíme více pracovat a některé z nich už byly identifikovány například administrativní břemeno nebo přístup eh, k prostoru, ale pak jsou zde nějaké nové výzvy, jako je třeba změna klimatu nebo snaha o mitigaci a tak dále. Také jsem hovořila o důležitosti zlepšení environmentálního výkonu celého sektoru a stejně akvakultura, stejně jako další odvětví, e, nyní musí vynaložit úsilí v rámci zelené dohody a také i v rámci strategie od zemědělce ke spotřebiteli a akvakultura by také měla zlepšit svůj eh, výkon vůči životnímu prostředí. Pak ještě zde máme nutnost zlepšit eh, informace pro spotřebitele. Chceme požádat eh, průmysl, musíme, musíme být jaksi viděni na trhu, musíme být viditelní, potřebujeme výhodu, takže budeme hledat další nástroje, jak zlepšit tuto oblast. Eh, tomu budeme se, budeme se tomu věnovat i v rámci strategie od zemědělce ke spotřebiteli, která má být schválena na jaře. Pak eh, je zde ještě třeba bod integrace do místní ekonomiky. Jak víte, tak eh, akvakultura čelí určitým obavám ze strany zúčastněných stran, jaký to bude mít dopad na životní prostředí nebo jak, jaký, jaká bude interakce s ostatními aktivitami. Takže my chceme ukázat přínos, kterou může akvakultura přinést místní ekonomice a že může působit v synergii s ostatními ekonomickými odvětvími. To je velice důležité, abychom právě tuto překážku překonali. To je z mé strany vše, je to jak, jakýsi příspěvek do diskuse a chtěla jsem vám hlavně představit jak pokračujeme s touto novou strategií pro akvakulturu. Co se týče eh, toho, jak budeme pokračovat, už jsem říkala, že budeme dále vést diskuse s odborníky z členských států a se zúčastněnými stranami. Potom bychom také chtěli na jaře zahájit eh, další konzultaci o příležitostech a hrozbách eh, vůči tomto odvětví. To bychom také rovněž chtěli použít jako vstup do této strategie a cílem je na podzim celou strategii schválit. Samozřejmě e, budeme vás i nadále ve výboru naštěvovat a budeme vás informovat o tom, jak, ten, jak to všechno pokračuje. Děkuji. Ano, já jsem s radostí slyšel, že jste hovořila o budoucí strategii, která by měla představovat jakési, jakýsi mezník a také jsem rád, že v komisi už se o těchto věcech tak intenzivně diskutuje a že si komise uvědomuje, že rybolov musí být součástí jakékoliv eh, budoucí strategie v oblasti hospodářství. Určitě k těm eh, dalším detailům o akvakultuře se ještě dostaneme během debaty, ale teď mi dovolte, abych slovo dal prvnímu pozvanému hostovi na našem prvním panelovi. Je to Paulo Sera López, Potom tady eh, máme jako druhého hosta Michala Kratochvíla a jako třetího pana Marquesiniho z Itálie. A mě proto dovolte, abych po tomto krátkém uvedení dal slovo panu Sera Lopezovi, který bude hovořit o tom, jak se provádí akvakultura na eh, odlehlém ostrově nebo posoustroví na Azorech. Budete mít dispozici 12 minut. Dobrý den. Dobrý den, eh, já jsem Sara López, eh, mám tady prezentaci. A nejdůležitější pro nás, já to vám budu chtít ukázat během své prezentace, že se nám podařilo vytvořit jakousi laboratoř, eh, která zkoumá, eh, jak kam bychom mohli nasměrovat eh, inovace do našich moří. Akvakultura bude jedním z těchto, jednou z těch oblastí, do které by se mohlo investovat. Merci. Well, we started in 2016. Uh... Začali jsme v roce 2016. Eh, Na Azorech jsme vytvořili eh, společnost Azor, Aquazor, která se má zabývat akvakulturou a můželi jsme rozhodnout, které druhy eh, budeme chtít chovat a kde přesně. Vždycky jsme chtěli tu akvakulturu dělat v pobřežních oblastech, takže jsme museli přijít s nějakým druhem, který eh, bude proto vhodný. Vybrali jsme jeden druh ryby, ale také eh, mořské řasy. Eh, rybu proto, že v Evropě se, zejména v Portugalsku, se konzumuje obrovské množství ryb. A chtěli jsme také se zabývat mořskými řasami, které také mohou které také mohou eh, sloužit k výživě. A vzhledem k tomu, že nám všem jde o udržitelnost, tak eh, jsme vybrali eh, rybu, která se často přirovnává k lososovi Jižní Evropy. Je to kranas dumerizův, dumerilův. Je to jedna z nejproduktivnějších ryb během pětiletého období a rádi bychom produkovali za pět let eh, více než tisíc tun této ryby. Celkem jsme udělali sedm projektů, malé eh, inovační projekty, kde jsme zkoušeli různá umístění. Na Azorských ostrovech je moře poměrně eh, bouřlivé. A my jsme museli zajistit ty podmínky té pobřežní oblasti a velmi často, když se mluví o e, takových místech, tak hledáte nějakou chráněnou zátoku, ale my e, musíme najít nějaké umístění e, hlouběji, protože v té hloubce spočívá také bezpečí. Takže jsme vytvořili chovné zařízení Mater Aqua, specificky pro ten, tuto rybu kranas. Tady vidíte obrázky, jak ten eh, původní eh, chovné zařízení vypadalo. Ale potom jsme to museli z deseti násobit, abychom mohli eh, přistoupit k další fázi našeho projektu. Dále no jsme zkoušeli různé typy klecí. A To je klec, kterou můžete ponořit do hloubky oceánu, tam, kde může přetrvat eh, velké bouře. My už jsme od té doby zažili několik velkých bouří na moři u Azorských ostrovů a můžeme potvrdit, tak, tak toto vypadá na tomto obrázku. Je to poměrně velké, když eh, si všimnete, že tam stojí postava na eh, špici té klece, tak to vám může posloužit k tomu, abyste rozpoznali ty rozměry. Ten diametr, ten poměr je asi 30 metrů, eh, má to asi 40 metrů na výšku a vidíte tady také obrázek, jak ta klec vypadá eh, pod vodou a ta špička je asi 12 až 15 metrů eh, hloubce. To je mm, minimum, nemůžeme tuto rybu chovat na povrchu. Ta společnost, která to dělá, je americká společnost a oni už vyzkoušeli stanoviště na různých místech světa. Pro nás to bylo velmi užitečné, tato zkušenost od jinut. Mohli jsme různě vylepšovat to vybavení, které jsme se rozhodli používat eh, v tomto pilotním projektu. Potom jsme také eh, eh, založili laboratoř na mořské řasy, protože ty budou sloužit také k tomu chovu ryb. S nimi se museli experimentovat. Chtěli jsme, aby naše akvakultura byla udržitelná a ty řasy mají sloužit eh, tomu, aby zachycovali to znečištění. Eh, to je eh, jejich hlavní funkce. A my tady máme dvě různé struktury. Tady zase vidíte obrázky z té laboratoře. na pravé straně vidíte kabeláž, na kterých ty řasy rostou, kde se potom převezou do té eh, přímořské oblasti. My jsme to testovali zase na různých stanovištích s různými parametry, různé hloubce proto jsme získali povolení to eh, testovat na třech různých ostrovech. Tady například vidíte ty provazy, které to upevňují ke dnu moře a kde vlastně můžeme pěstovat ty řasy hned v sousedství eh, ryb. Nicméně ta budoucnost není pouze o tomto, budoucnost eh, leží v biotechnologii, Aspoň my tomu pevně věříme a proto začínáme v tomto roce se třemi eh, novými projekty. Ten první z nich se jmenuje Mater Aqua. Jak víte, eh, chov krav eh, vede k velké produkci metanu, ale na Azorech jsou krávy velmi produktivní, je to velký průmysl Je to eh, jeden z těch málo rozvinutých průmyslů na, na ostrovech. V podstatě tady eh, máme tolik krav, jako je tam obyvatel. Jenom abych eh, vám dal tu relaci, tak na těch devíti azorských ostrovech žije přibližně milion obyvatel. Eh, pro nás je tedy důležitý jak rybolov, tak i chov krav a musíme eh, dosáhnout udržitelnosti i v chovu krav. Jak eh, všichni asi znáte, ten trávicí proces u krav produkuje metan v velkém objemu což je největší problém eh, s jejich chovem. A my jsme zjistili, že když je budeme krmit těmito řasami, tak eh, se výrazně sníží eh, produkce metanu až o 98%, což je, znamená, že je to velmi efektivní. Takže je to důležité z hlediska životního prostředí, ale samozřejmě nemůžete Eh, dopustit, aby se eh, to hovězí prodražilo mnohem výrazněji, protože budete do krmiva kravám přidávat tyto přípravky z mořských řas. A my teď zase máme projekt, kde zkoumáme, eh, jakým způsobem ovlivní to trávení tyto přídavky a jestli to povede také k lepší produktivitě, co se masa a mléka týče, protože pokud chov bude produktivnější, tak o to budou mít zájem také ti velký, velčí producenti. My eh, to zatím zkoušíme na 100 kravách a potom pravděpodobně vybereme jeden z těch eh, menších azorských ostrovů Graciosas, kde chceme vytvořit zónu bez metanu, eh, kde tady se nebude vypouštět žádný metan. Už Teď je tento ostrov známý tím, že je energeticky udržitelný, takže my bychom tam vlastně tomu dodali další eh, dimenzi na tom ostrově Graciosa. Byla to vlastně první taková bezemisní zóna na světě. Toto je naše chráněná známka, to už jsme si nechali eh, certifikovat a pokud se nám podaří eh, ten projekt úspěšně dotáhnout do konce, tak doufáme, že Budeme moci to potom nabízet i pro zbytek Azorských ostrovů. Zatím uvažujeme v dimenzích Azorských ostrovů. Tady na tom, eh, eh, tom menším měřítku zatím počítáme s tím, že bychom měli přibližně 5000 krav, které bychom krmili mořskými řasami. Další projekt, na kterém teď pracujeme, se spíše týká zdraví. My jsme totiž přišli k závěru, že Portugalsku je velmi nízká eh, míra jodu, asi 30% lidí v Portugalsku, tedy na té, v té pevnické části, mají nedostatek jodu, na Azorech eh, je to 70%. Jod je přitom naprosto zásadní prvek, protože mm, slouží k prevenci některých chorob, ale také důležitý pro děti, pro těhotné ženy je klíčový pro kognitivní rozvoj eh, schopností u dětí v, těch, v eh, té rané fázi. A proto jsme zase hledali nějaké řešení prostřednictvím biotechnologií. Asi víte, že největší zdroj eh, jodu je v mořských řasách, takže vzhledem k tomu, že jsme vytvořili krmivo z mořských řas, které krmíme kravám, tak na eh, základě toho eh, vzniká mléko s přirozeným jodem, ne, nepřidává se tam ten jod uměle, to mléko vzniká eh, na přirozeném základě a my doufáme, že za dva, tři roky budeme moci toto mléko začít dodávat do škol, do nemocnic a že se nám tedy podařilo dosáhnout toho procesu přenesení jodu z mořských řas až do mléka. Projekt, který jsme teď spustili, a protože ne všichni rádi pijí mléko, tak jsme něco podobného udělali také e, u slepic. Jde nám o to, aby vejce obsahovala více jodu, a doufáme, že tím se nám podaří eh, vyřešit celou řadu zdravotních problémů. A na Azores eh, proto všechno eh, potřebujeme vaši pomoc. Rybolov postupně upadá. my vám také chceme pustit krátké video, kde vám ukážeme, jak to tam vypadá. Je tam jeden přístav, který před pěti lety měl 40 lodí, rybolovných lodí, teď už jich je 13. Znamená to, že rybolov v podstatě začíná úplně vymírat, protože ty úlovky jsou čím dál tím menší. Chceme tedy teď začít více podporovat akvakulturu, tím také podporujeme zaměstnanost, už teď zaměstná více než 20 lidí z místní Eh, obcí. Máme také partnerství tady s místním družstvem, družstvem eh, ve kterém jsou druženi místní rybáři. A i na těch dalších ostrovech máme partnery v podobě těchto rybářských družstev, ale potřebujeme více podpory. Je velmi obtížné naučit eh, rybáře něco nového, naučit je chov ryb v rámci akvakultury. Musíme je podpořit v tom eh, přechodu do nové profese a není to úplně jednoduché. Ještě krátké video, dvouminutové. This is us. This is the eatery. To chovné zařízení, o kterém jsem mluvil, líheň. After one and a half months, we transferred the cereola with 30 to 40 grams to the... Tady eh, eh, vidíte ten eh, proces transportu, je to náročné, protože musíme transportovat Eh, je několik desítek kilometrů eh, na kamionu, potom to dostat eh, na loď a z té lodi do této klece. Tady vlastně ty líheň touto trubicí převádíme do hloubky. Ten první cyklus by měl skončit v červnu, takže už začneme potom odlovovat tyto ryby. Tady vidíte ještě mladé jedince, eh, které jsou rok staří. Teď eh, touto novou technologií tam dáváme krmivo a Tady vidíte už dospělé ryby. Natočili jsme to před několika dny. To už jsou ryby, které mohou eh, se dodávat na trh. A myslíme si, že tato technologie by se měla používat eh, i jinde. Všechno to e, děláme ode dna. Máme tam kompresor, kompresor. Doufáme, že se nám podaří dále tu technologii vyvíjet tak, abychom mohli umístit e, veškeré zařízení na dno moře a tím pádem budeme úplně autonomní a e, šetrní k životnímu prostředí. A tady už máte rybu, která je připravena do obchodu. A tady také jsou obrázky z vaší návštěvy a to je všechno. Děkuji vám za vaši prezentaci. Vidím, že akvakultura eh, eh, může sloužit také k výrobě eh, hovězího mléka a vajec. To je velmi užitečné. Eh, těšíme se, že vám bude moci ještě položit otázky. A teď mi dovolte, abych řekl slovo Michalovi Kratochýrovi, který eh, je ředitelem Združení podniků v akvakultuře z České republiky a já mu tímto dávám slovo. You need this? Yeah, sure. Voilà, if we want to have time for question, please. E, abychom měli ještě čas na otázky, tak prosím vás 12 minut. Mohl bych vás požádat o 15 minut? Dobře, děkuji vám. Já vám, pane předsedo, děkuji a mimochodem gratuluji vám k zvolení. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já budu hovořit o akvakultuře v rybnicích, hlavně se zaměřím na Českou republiku. Ovšem je to problematika, která se týká nejenom České republiky, ale i dalších českých eh, členských států, jako je Polsko, Maďarsko, Německo, Rumunsko, Chorvatsko, Francie, mimo jiné. Eh, co to jsou vlastně rybníky? Jsou to umělá, mělké, Eh, vodní plochy historické, eh, zhruba asi průměrně jeden metr hluboké. A u nás už mají téměř tisíciletou historii. Zakládali je eh, lidé už v 10. 11. století. Není to vlastně jezero, protože na rozdíl od jezera můžeme ho vypustit a rybníky je třeba vypouštět právě proto, aby bylo možné vylovit ryby a pak se zase ty rybníky napouští. Akvakultura je velice důležitá, zejména ta rybníková, protože eh, produkujeme 20 až 21 tun ryb ročně a rybníková akvakultura představuje 96 této produkce. Eh, samozřejmě, že jsou i také speciální systémy v eh, jiné akvakultury, a 90 produkce je kapr obecný. Není to pouze o produkci ryb, o chovu ryb eh, za účelem konzumace, ale je to také rekreační eh, aktivita, kterou to umožňuje například sportovní rybářství nebo rekreační rybářství, čili tato loviště jsou velice populární u rybářů. Chytají hlavně eh, kapra obecného, který představuje asi 80 úlobku. Přičemž rybníky hrají i jiné úlohy, nejenom, že se tam chovají ryby, ale jsou to také ekologické služby a vlastně můžeme říci, že eh, je dobré, že se udržují tyto unikátní vodní plochy na venkově, protože zadržují vodu v krajině eh, akumulují, dobré je, že je zadržují, když, jsou, když hrozí povodně, čistí se vlastně voda a eh, je možné odstraňovat živiny a mikro Eh, znečišťovací látky. Také mají jiné funkce, protože eh, eh, tam žijí obojživelníci, ptáci, vodní ptáci, hmyz a podobně. A sehrávají také úlohu sociálně-ekonomického rázu, protože zajišťují zaměstnanost pro celé rodiny a rozvíjí se turistika. Jak už jsem říkal, převládá kapr obecný, který se chová vždycky tři až čtyři roky, než dosáhne tržní velikosti 1,5 až 3 kg. A používají se tady přirozené e, zdroje krmení, což je velice užitečné a efektivní. A když chceme navýšit produkci, pak stačí, když budeme přikrmovat eh, obilovinami a někdy se také přihnojuje. Česká republika je docela specifická, protože většina kaprů se prodává před Vánoci, protože je to tradiční vánoční jídlo, které se většinou konzumuje na štědrý večer, eh, smažený kapr s bramborovým salátem. Eh, pokud je o FAO, pak FAO ohledně akvakultury říká, že je to asi nejvíce, nejrychleji rostoucí sektor, kde se produkují potraviny a týká se to asi 50 ryb, které se konzumují. Vidíme to tady na těchto grafech. Vidíme produkci akvakultury, která eh, už po desetiletí stoupá, zatím a eh, lov jako takový spíše stagnuje. Eh, týká se to různých eh, druhů jak vodních živočichů, vodních ryb a dalších živočichů, jak tady vidíte. Jedná se hlavně o v ryby Cyprinu Scarpio. Tady vidíme, jak narůstala produkce od 80. let. Kapr se chová po celém světě a je to jeden z, jeden z tří druhů, které se nejvíce chovají, 5,6 eh, eh, milionů tun ročně. Produkce stoupá na celém světě po celá desetiletí eh, pokud jde o eh, státy Evropské unie, tak tady vidíme kapra a jiné sladkovodní ryby. Je to hlavně duhový pstruh, který stagnuje. Tady máme porovnání s Norsk, Norskem, Islandem, eh, Turk, Tureckem, kde vidíme, jak naopak tato produkce stoupá, ale tady se jedná hlavně o mořskou akvakulturu. Teď bych se chtěl zmínit o hlavních faktorech, které ovlivňují stagnaci rybníkové akvatury. Samozřejmě že jsou to omezení, která se týkají ochrany přírody, protože v eh, české legislativě rybník je pokládán za významný krajinotvorný prvek, čili cokoliv chcete dělat s rybníkem, musíte dělat se svolením eh, příslušných orgánů. A mm, my samozřejmě, že to jsou také zvláštní chráněné oblasti, protože tam žijí různé ptačí druhy, jsou tam stanoviště, kde jsou chráněné druhy. Tudíž eh, pak eh, je možné jenom omezeně chovat ryby nebo omezené množství, nesmí se někdy přikrmovat a nesmí se přihnam, přihnojovat, což znamená samozřejmě ztrátu produkce a tudíž i příjmu. Tady je třeba se zmínit o jednom z nejúctějších problémů, eh, které eh, musí řešit eh, chovatele ryb. Je to kormorán velký, ten už tady trvá v Evropě více než 40 let, od 80. let a dnes je takovýto výsledek. 2 miliony, ne, 2 miliony ptáků, které konzumují tisíc tun ryb denně v Evropě eh, vynásobte si to 365 dny a dostanete číslo, které e, je větší než celková produkce sladkovodní celé Evropské unii. A pak je tady definice invazivních druhů, které jsou nicméně chráněny, i když či, ne, e, jsou e, často dělají škody, ale i e, na jiné například druhy, které opravdu e, jsou škodlivé, jsou chráněné. A přitom v Evropské unii se tento problém už diskutuje dlouho, také z roku 2008 máme příslušné nařízení, ale od té doby se vlastně nic nestalo. Rád bych teď poukázal na e, také eh, nařízení, které se týká akvakultury z minulého roku a eh, tedy respektive usnesení, kde se eh, kde je snaha dosáhnout toho, aby kormonáty bylo možné i likvidovat. Samozřejmě, že je to omezené, pokud jde o možnost získat derogaci, aby bylo možné střílet nebo odhánět tyto ptáky. Takže po dlouhou dobu nevidíme, že by se nějak měnila čísla. Jedno z nejefektivnějších řešení je olejování vajec na hnízdech je 10 eh, až 20 tisíc ptáků přezimují v České republice, je daleko více Eh, ptáků, eh, které migrují eh, na podzim a v zimě. A přímé ztráty dělají asi 2000 ton ročně a dělá to 3 až 5 milionů euro ročně na ztrátě příjmu. Je těžké spočítat nepřímé ztráty jak vidíte tady poraněné ryby a podobně, sekundární infekce, parasitové, parazity, čili to všechno jsou eh, problémy, které se těžko vyčíslí. Pak další problematický živočich je, eh, je vidra evropská, která podle směrnice o stanovištích se tak, je také velice chráněna. V České republice nemůžete ani dostat výjimku, derogaci, i když eh, populace vidry velice roste. Také to způsobuje přímé ztráty, asi 1500 tun ročně a představuje to zhruba 3 miliony euro a to hovořím jenom o České republice. Částečně můžete dostat kompenzaci za škody, ale to představuje jenom 20 nebo 30 25 přímých, přímé škody, přímých ztrát. A co je ještě horší, také přicházíme o genetické zdroje chovných ryb, které jsou nezastupitelné. České rybníky eh, také řeší jiné problémy, eh, totiž eh, siltace protože eh, jsou, je hodně una, usazenin a ty usazeniny jsou eh, z, eh, z důvodu eroze půdy, která se tam pak dostává z svahu a v podstatě je nemožné to krýt opatření na ochranu ze zisku z produkce hřib. Abyste odstranili 40 cm bahna, potřebujete 50 až 70 tisíc euro na jeden hektar, tudíž je to věc vysoce závislá na státní podpoře. To je tedy zdroj problému, který tady vidíme, to je pole s obilím a je to zdroj zase erozního materiálu. Tady vidíme, jak se transportuje potom tato usazenina a tady vidíme výsledek a vidíme potom, jak je zabahněný rybník plný usazenin. Teď bych chtěl zmínit ještě jeden zjev, který narůstá s každým rokem jeho význam, tedy myslím tím klimatické změny tedy změny klimatu a sucho. Situace je ještě horší, když si uvědomíme, že vlastně eh, v českých členských státech není možné Eh, komerční pojištění, aby bylo možné kompenzovat ztráty z důvodu sucha. Myslím si, že takovéto pojištění nabízí pouze Německo, ale je to strašně drahé. Existuje také státní podpora. Vím, že něco takového existuje v Polsku a v Belgii, aby zemědělci získali nějakou pomoc, ale zase znamenalo by to asi 30 tisíc euro na po tři roky, ale to nestačí, aby se nahradili škody způsobené suchem. Samozřejmě je tady jenom takové krátkodobé řešení. Evropská komise totiž připravuje nová doporučení pro státní podporu do akvakultury a pro rybářství a myslíme si, že eh, do toho by mělo být zahrnuto i řešení problémy sucha, aby se to řešilo tedy eh, se rybolovného ze, z Fondu pro rybářství a akvakulturu. Jak už, te, jak už bylo řečeno, evropská eh, akvakultura, rybníkářství, Um, sladkovodní eh, chov ryb styglie. Proto se nejedná jenom o chov ryb a produkci ryb, ale jsou tady pak další eh, účinky, které mohou být velice užitečné pro celou společnost, protože eh, jsou to environmentální služby, krajinotvorná funkce a podpora sociálního rozvoje na venkově. Navíc rybníková akvatura plní všechny environmentální požadavky a také už teď plní cíle zelené dohody Evropské unie. Je tady, je tady možnost také zvyšovat udržitelnost eh, tohoto, um, této činnosti a uh, určitě o tom bude hovořit můj kolega Bela z Maďarska. Pak je tady problém také eh, dravců, byrokracie, siltace, klimatických změn. To jsou všechno problémy, které neumožňují, aby se ten sektor zdárně další, dále vyvíjel, takže eh, rybníkové rybářství bude těžko ziskové. Proto se Evropská unie a členské státy musí rozhodnout, zda chtějí produkci ryb Eh, podpořit, protože tady stoupá poptávka po proteinech, nebo jestli z rybníků budou jenom skanzeny, že se budou jenom eh, krmit eh, přemnožené druhy, zatímco se budou dovážet ryby a jiné produkty akvakultury z třetích států. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. Merci, Děkuji vám, pane Katochvíle. Určitě se dostaneme ještě k těm detailům eh, posléze a teď mi dovolte, abych předal slovo panu Markesinimu, který je eh, předsedou eh, družstva Pescatori del Polesini z Itálie, kteří se zabývají akvavutro zaměřením na škeble nebo měkýše. Monsieur Marquezine, merci. Bienvenue. Dobrý den, pane Markezíny. Dobrý den, já jsem Lujo Markezíny, já jsem předseda eh, družstva eh, eh, chovatelů ryb v Itálii. Nám jde hlavně o udržitelnost a ekonomický rozvoj akvakultury do budoucna. V Itálii existuje. Pane Markezíny, Mohl byste, prosím vás, mluvit o něco pomalej, protože jinak eh, se to nejde tlumočit. Přibližně 800 firm, které v Itálii eh, se zabývají akvakulturou, produkují asi 150 tisíc eh, tun ryb a měkýšů. přinášejí přibližně 370 milionů euro. To představuje 40 produkce ryb v Itálii. Ty hlavní eh, produkty eh, jsou následující eh, vongole, neboli tapesky, dále struh, pražma, slávky a okoun. A Itálie je jedna ze zemí, kde se zabýváme také akvakulturou s zaměřením na měkkýše. Většinu toho se chová, chovají tapesky neboli vongole a těch představují přibližně 95 tisíc eh, tun za rok. Je to eh, kulturní dědictví, které mm, zohledňuje naše, naši kulturu, eh, zkušenosti a znalosti. Můžeme hovořit už o chovu v době Etrusku a Římanu. Máme o tom mnoho dokladů ze starověkých mozaik. A pořád eh, to zůstává na těch eh, samých, eh, v těch samých územích ve Středomoří. Italská akvakultura postupně se diverzifikovala a začala brát větší ohled na životní prostředí. A byla provázena mnoha úspěchy. Velmi často šlo o navýšení kapacity a také pro eh, to, jakým způsobem eh, definovat, eh, kam mají být, kam má být ta většina té produkce umístěvána nebo vyvážena. Italská akvakultura je výsledek zohlednění vhodnosti podnebí a území, ale také využití potenciálu místních komunit, potřeba připomenout, že například eh, máme výbornou produkci v rybnících na Sardiny, na Sardiny ale dále je to oblast v lagunách Ortebelo a dále chov eh, měkýšů eh, na severu nebo severní oblasti Jaderského moře, Benátsko, Emilia Romana, Friulsko a tak dále. Ale kromě toho ten chov se vyskytuje také na Sicílii. Myslím, že naše země se může chlubit velmi dlouhou a konsolidovanou tradicí chovu eh, ryb, zejména v lagunách při pobřeží. Eh, to jsou eh, ekosystémy, kde, které jsou uznávány i v mezinárodním měřítku. Má, existují mezinárodní dohody, které slouží k ochraně těchto území a jejich využívání. Jsou to smlouvy už roku 1971 tato území byla vyhlášena za území, které mají výjimečnou, eh, výjimečný dopad na životní prostředí. Je to například eh, delta řeky Po eh, v Benátsku. Tato delta byla vyhlášena také biosférickou rezervou UNESCO, to bylo už v roce 2015. A tím pádem se tato oblast zařadila do celosvětové sítě takovýchto rezervací. Eh, bez jakýchkoliv pochyb je možné eh, potvrdit obrovskou hodnotu a bohatství a důležitost, které má toto území pro další rozvoj v deltě Po, řeky Po. Jsou to oblasti, kde eh, toto řemeslo se předává z generace na generace a využívají se poznatky předchůdců, kteří s akvakulturou začali. Je to tedy území eh, velké eh, zátoky nebo celého zálivu Středozemního moře a je potřeba také zajistit ochranu tohoto habitatu a na základě toho potom produkovat eh, potraviny vysoké kvality, které mají certifikát původu. Nejvíce se k akvakultuře věnujeme v rámci našeho konsorcia, je to Združení chovatelů které združuje více než 1500 eh, chovatelů, kteří představují ekonomickou hodnotu několika desítek milionů euro a kteří produkují produkty nejlepší kvality. A za to jsme také v roce 2013 získali uznání označení, eh, chráněné označení původu DOP. Platí to pro slávky z, Karko, z Kardováry z naší oblasti, a vlastně je to jediný měkký švitály, který eh, požívá tohoto eh, eh, certifikátu. Snažíme se zajistit produkci i do budoucna, garantovat udržitelný rozvoj a proto jsme vybudovali také velmi nákladné hydraulické zařízení, které má garantovat zachování ekosystému a produktivitu. Další zvláštností eh, této eh, oblasti, ať už hovoříme o pevnině, laguně nebo otevřeném moři, tak eh, je to nový fond pro rybolov a akvakulturu FEEMPA, který slouží k financování takovýchto, takového vybavení. Jehož hlavním cílem je zajištění ekologické udržitelnosti. A vzhledem k nové zelené dohodě bych chtěl připomenout, že chov měkkýšů může mít velmi pozitivní dopad na eh, emise CO2. Je to proto, že měkkýši při svém růstu ukládají uhlík do své skořápky a tím vlastně slouží jako eh, technologie ukládání uhlíku. Hmm ve svém růstu měkkýši eh, pohlcují čím dál tím eh, více uhlíku. Je to proces, kterému říkáme karbonatace, je to sycení uhlíku do skořápky a proto můžeme hovořit o velmi pozitivním eh, dopadu také na emisní bilanci. Eh, to materiál, který takto vzniká, je uhličitan vápený, eh, který se ukládá do tohoto materiálu ve skořápkách. Díky těm eh, různým certifikátům o tom, že dochází ukládání uhlíku, by bylo možné efektivně finančně podpořit Eh, chov eh, měkýšů a tím pádem eh, podpořit jeho celkovou udržitelnost. Měkýši tedy vlastně poskytují určitou službu pro životní prostředí díky této své schopnosti pohlcovat CO2 a produkují také organický materiál, který může se dále využívat a má velmi limitovaný dopad na životní prostředí. A chtěl bych ještě pohovořit o některých problémech, které souvisejí se vstupem v platnost nařízení 848 z roku 2018, který se týká veškeré biologické produkce. V podstatě to eh, znamená, že produkce ve severní části Jaderního moře je eh, označena za biologickou produkci. Eh, to souvisí i s dalšími legislativními nástroji, které by bránily eh, certifikaci celé této produkce měkkýšů v oblasti eh, Skardovary. A vlastně bychom nemohli požívat tu dosavadní ochranu. Je potřeba se zamyslet nad eh, dalšími možnostmi, jak změnit ten odstavec 3 64, který obsahuje eh, definici eh, produkce z akvakultury. Merci beaucoup. Děkuji vám eh, za vaši prezentaci, za to, že jste popsal všechny relevantní aspekty souvisejícími s akvakulturou. Teď máme přibližně 10 nebo 15 minut na diskuzi s našimi hosty a paní Rus, pan Mato, pan Kajskind, paní Rus jako první. Děkuji za vaše prezentace. Hovořili jsme o udržitelnosti akvakultury. A já mám o jednu otázku týkající se krmiva pro ty ryby chované v tomto chovu. Jméno jde o rybní eh, kostní moučku z ryb. Často pochází ze Senegalu, z Mauritánie. Tam je několik eh, továren, které eh, využívají surovinu z moře pro výrobu této kostní rybí moučky která potom se používá v akvakultuře v myslovém měřítku, ale je problém, že ten vzestup poptávky má několik dopadů, zejména na ten místní rybolov a také na potravinu bezpečnost. Jde o populaci sardinek, které jsou potom ohrožené. A vlastně to může ohrozit populace těchto druhů ryb v celém regionu. Je možné tedy nějakým způsobem omezit eh, Eh, omezit produkci této moučky. V tom videu jsme také viděli jakýsi systém eh, přenosu toho krmiva přímo do moře a tady se chci zeptat eh, na to, jestli jsou dodržovány podmínky dobrých životních podmínek zvířat. Víme, že tady to není přirozené prostředí pro ty chované ryby bude docházet ke znečištění a mohu vést eh, příklad eh, z Francie, tam jsme také eh, měli takovou akvakulturu, dnes už se to prakticky na moři chovat nemůže, protože to způsobovalo obrovské znečištění. A také by mě zajímalo věk těch ryb, které jsou tady přímo mraženy nebo přímo jsou převáženy na ledu eh, na těch lodích. to by mělo být v souladu s eh, platnou legislativou. A i ty klece, eh, které jsem viděla v tom videu, chci se zeptat, jakým způsobem jsou ukotveny, je tady nějaký systém, jak je zakotvit k tomu dnu, aby přečkali bouře. Děkuji, paní Keller. Děkuji za slovo. Já teď mohu navázat přímo na to, co říkala Karolina. Jsem velice ráda, že komise definovala jako dobré životní podmínky zvířat jako jednu z oblastí, kde je možné ještě dělat více. Možná, že by komise mohla říci, co konkrétně by chtěla plánovat v tomto ohledu, eh, protože si myslím, že opravdu zde je dobré hovořit i o aspektu dobrých životních podmínek zvířat. Je to tedy jakási průmyslová výroba, je jasné, že tam je zájem o Eh, zisk. Možná, že by ale bylo dobré příště mít ty panelisty z, z vícero oblastí, eh, protože Evropský parlament chce legislativu, která bude pro všechny občany a měli bychom zde možná mít i třeba zás ty, kteří chtějí chránit eh, přírodu, kteří by naopak hovořili třeba o tom, že je dobré Eh, podporovat biodiverzitu a ne vyhubit jeden druh, protože ten vlastně omezuje třeba zisk z masové produkce. Eh, hovoří se také Eh, myslím si, že my jako parlament bychom měli respektovat eh, ty standardy a měli bychom dohlížet na to, aby byly v členských státech respektovány a prosazovány, protože stále zde dochází k velkému eh, poškození biologické rozmanitosti a pokud ta biologická rozmanitost bude poškozená, tak už to může být také nenávratné. Takže to jsou vlastně zároveň i mé dotazy. Chtěla bych se zeptat zaprvé na dotace, na evropské dotace, mm, protože to jsou veřejné peníze, takže byste měli ty peníze vynakládat eh, ku veřejnému prospěchu. Mohli byste třeba podrobněji vysvětlit, jak vaše firma nebo jak vaše združení využívá eh, s dotacemi, jak velké dotace, jak dlouho dostáváte ty dotace. Mě třeba zajímá konkrétně ten příklad Azorů, jak dlouho ten eh, projekt spolehá na veřejné finance. A pak mám také otázku. S tím, že vlastně ty chovné ryby eh, uniknou do volné přírody. Mm, pak je, souvisí to třeba i s otázkou antimikrobiální rezistence a tak dále. Pak také chci říci, že panelisté hovořili o takzvané udržitelné akvakultuře. Takže co si panelisté představují pod tím pojmem udržitelná akvakultura? Co si představují pod tím pojmem? Myslí, jak, jak to z jejich pohledu funguje, ta udržitelnost v akvakultuře? Chci jenom eh, připomenout, že výběr pozvaných hostů, to všechno bylo rozhodnuto na závěr, eh, eh, na základě rozhodnutí politických skupin a definitivně to schválili koordinátoři. Pouze připomínám ten proces výběru a všechno to dohodli eh, politické skupiny. Pan Mato. No he podido escuchar al, al representante a Pablo Serra de las <clears throat> regiones ultraperiféricas. Además, yo vengo de una región ultraperiférica. Děkuji za slovo. Já jsem eh, chtěl pohovořit o Kanárských ostrovech. Je tam celá řada problémů, zejména v akvakultuře. Jedná se vlastně také o ten takzvaný nejstálnější region. Chtěl bych nejprve pogratulovat eh, našim panelistům za jejich prezentace. Myslím si, že je dobré, že existuje akvakultura. Teď hovořím hlavně o Španělsku, ale ve Španělsku opravdu je velká poptávka po eh, rybách, rybých produktech, je to asi 1,7 milionů tun ale i dokážeme sami, mm, nebo z našich vlastních zdrojů pochází pouze asi milion tun, takže je tam jasný deficit, který můžeme právě doplnit buď dovozem z evropských zemí, anebo od někud, nebo, nebo pak je to tedy z těch třetích zemí. A když hovoříme o třetích zemí, tak musíme hovořit také o kvalitě a o různých eh, standardech, které tam bývají nižší než v Evropě, což tedy není překvapivé. To, jsou, to, to, to, co říkám, to vlastně zároveň myslím i jako určité dotazy na naše panelisty. A možná by mě také zajímalo jejich názor na dobré životní podmínky zvířat, protože jsme o tom příliš neslyšeli. Hovoříme o těch milionech eh, tunách eh, ryb, které dovážíme. Tam já vím, že tam asi je ta otázka nebo ta situace v ochraně nebo v těch dobrých životních podmínkách zvířat asi horší než v Evropě. Um, ale někdy to nefunguje ani v Evropě. Máme zde třeba možná příliš byrokracie, tak je to možná ve Španělsku. A třeba pokud chcete nějaké povolení, tak to trvá dva nebo tři roky, abyste získali třeba možnost eh, za, mm, zřídit a otevřít nějaký podnik akvakultury. A pak je tam zase časová prodleva, než eh, jsou ryby eh, připraveny dostat se na trh. Takže akvakultura stále ztrácí na konkurenceschopnosti. A já jsem přesvědčen, že potřebujeme akvakulturu podporovat, a to v mnoha oblastech, jak už řekla komise. Potřebujeme zlepšit informovanost, protože třeba často hovoříme o nějakém konkrétním druhu, eh, eh, řekneme třeba dobře, tak ta, tato ryba je třeba horší než eh, podobná ryba, která žije ve volné přírodě. Je důležité informovat veřejnost, že ryba, která je, pochází z chovu, může mít stejnou kvalitu jako ryba z volného moře. Pak jsou zde také takové direktivy. Můžeme se také zaměřit i tedy na otázku životních podmínek zvířat. Eh, pak je zde také ten nový fond, Evropský eh, fond pro rybolov a pro akvakulturu. A je důležité, aby tento fond toto všechno vzal v úvahu, aby také i Evropská unie vzala všechny tyto věci v úvahu. Děkuji. A já vám pose question, Madame Conte. Paní Conte. Děkuji, pane předsedo. Tady eh, čelíme některým rozporům. Na jedné straně konzumujeme čím dál tím více ryb, ale víme, že v moři ubývají eh, populace ryb, stejně tak eh, ubývají rybáři. Takže musíme dovážet eh, tuto produkci se třetích zemí, které kvalitativně jsou na stejné úrovni jako evropská. V Evropě produkujeme asi přibližně 2% ryb pro kolik akvakultuře. Norsko a Japonsko produkují více než všechny evropské země dohromady. Akvakultura jako že představuje 20 eh, produkce ryb. Je to sektor, který eh, združuje zejména malé a středně velké podniky v pobřežních oblastech a zaměstná přibližně 50 tisíc eh, pracovníků, z toho značnou část jsou ženy. Viděli jsme také video, které to dokládá. A proto se chci ptat, jaké, jaký je podíl žen těch podnicích, eh, ve kterých pracujete, jaké jsou eh, pracovní podmínky. Eh, přicházejí pracovníci do styku s chemickými látkami. Myslím, že také zdravá produkce by měla vést zdravým rybám. Je potřeba mít podrobné informace také o používání antibiotik a dalších látek v akvakultuře Neměly by být podkopávány cíle ochrany životního prostředí a cíle, které jsou stanovené rybolovnou politikou. Chci se tedy zeptat, jak dbáte také na to, abyste eh, dodržel všechny tyto požadavky v lagunách a těch přímořských oblastech, ve kterých eh, podnikáte. Vypouštějí se eh, odpady přímo do moře. Eh, zkoušíte eh, nové technologie, které by produkci udržely, eh, učinily udržitelnější. A má bych otázku jedna. Komisi. Co se změní po Brexitu? Eurostat, no podle údajů Eurostatu byla produkce Británii větší než eh, ve Francii, v Itálii nebo v Řecku. to pět členských států produkovaly asi třetinu celkové hodnoty akvakultura v Evropské unii a proto bude nezbytné zohlednit eh, i tento sektor a eh, při jednáních s Británií takže budeme muset zajistit ekvivalentnost, konkurenceschopnost toho sektoru, také udržitelnost a musíme eh, uvést akvakulturu na stejnou úroveň nebo si ji vážit stejným způsobem jako rybolov, protože může nahradit tradiční rybolov, ale může přispět k zásobování rybami na evropské úrovni, ale musí to být za podmínek přísných kontrol. Pouze rozvinuté, rozvinutá akvakultura může být prospěšná pro evropské spotřebitele. Víme, že eh, to může podpořit i jiné sektory, které s tím souvisí, jako je cestovní ruch. Děkuji vám, paní Konte. Eh, já bych se pokusil shrnout eh, Eh, to, co tady bylo řečeno, 60 eh, nebo 70 eh, produkce ryb, která se prodává v Evropě, je dovážena, takže v té strategii, kterou má komise, je důraz na další rozvoj akvakultury. Bylo tady také řečeno, že evropská akvakultura představuje pouze 9 porovnání s tím dovozem. Znamená to, že Eh, ten údaj se mění, nebo je možné říci absolutním vyjádření, kolik tun to je, abychom to mohli srovnat. A tím se vracím k tomu, co říkali kolegové, že dovázíme příliš, proto bychom měli eh, více produkovat tady v Evropě a zase to musí být udržitelné. Eh, otázka je, jestli je lepší jíst zdravou rybu z oceánu nebo rybu vypěstovanou, chovanou v nějaké farmě. A potom se chci zeptat, co to znamená vlastně ve vaší oblasti udržitelnost. Ano, děkuji vám. To bylo hodně otázek. Nejprve bych chtěla říci, že jsme právě vydali brožuru Ekonomická analýza odvětví, je to online, tady mám pár výtisků. A pokud je o výkonnost tohoto odvětví, pak eh, v posledních eh, desetiletích se to, tady byla stagnace, to je pravda a právě proto jsme zavedli eh, tedy udržitelný vývoj akvakultury do nařízení o společné zemědělské politice, protože jsme viděli, že tady je problém a že eh, velice mnoho potravin na mořských plodů se dováží z třetích zemí. Viděli jsme teď určité zlepšení za poslední léta, jsou proto i statistické údaje, více než dvou, o 2% to roste, pokud jde o objem a o 3% co do hodnoty. Došlo tedy k významnému zlepšení, taky mezi lety 2014 a 2016 se zvýšil zisk, proto ehm, se to zlepšuje, jak vidíme, i když ne tak rychle, jak bychom si přáli. Můžeme být optimisté, ale musíme pořád řešit mnoho různých překážek, které už jsme tady diskutovali aby bylo možné zvýšit potenciál odvětví. Takže, jak už jsem řekla, je tady trend k vyšší výkonnosti, ale nejde to tak rychle, jak bychom si přáli. Pokud jde o čísla, tak ta jsem uvedla. A tady se hovořilo o udržitelnosti. Definice udržitelnosti je hodně široká, je tam mnoho různých aspektů, které se k ní váží v různých eh, činnostech v zemědělství, včetně akvafultury. Hovořilo se také o krmivu, to je samozřejmě a o krmení. Pak eh, se hovo, zmiňovala situace v některých eh, západoafrických státech, kde se hlavně chovají ryby, aby se z toho dělala rybí moučka jako krmivo a členské státy se k tomu vyjadřily v rámci FAO. Tam je podvýbor pro eh, akvakulturu a my loni v Norsku jsme řekli společně, jako společné stanovisko, že to je, bezpeč, je nebezpečí pro bezpečnost potravin z tohoto období, eh, z tohoto eh, pardon, regionu. A pokud jde o chov ryb, a tak tedy opravdu se to zkoumá tady je velký potenciál pro řasy, aby se mohly používat jako krmivo v akvakultuře, dále hmyz a podobně, čili leda, co se děje. Ale samozřejmě, že komise chce i nadále podporovat tento směr. A my tomu říkáme environmentální výkonnost a její aspekt, který bude zařazen do nové strategie budu muset dát také slovo dalším řečníkům, eh, tím panelistům. A celá řada otázek se eh, týkala ostatních, tedy nebyly to pouze dotazy na komisi. Tak eh, snad by vy jste nám mohl také trošku odpovědět, pan Sere Lopez. Ano, já vám mnohokrát děkuji. V našem případě Především my jsme řešili otázku udržitelnosti mnoha způsoby. Eh, povzbuzujeme místní obyvatelstvo, aby s námi spolupracoval. používáme pouze místní druhy a děláme všechno pro to, abychom měli vlastní ryby a vlastní řasy. Mohli bychom je sice dovážet, bylo by to snazší a bylo by to levnější, ale nedělali jsme to, neudělali jsme to, vytvořili jsme si vlastní zdroje, vlastní Eh, osivo eh, pro řasy. Teď pokud je o krmivo, o krmení, pak tedy dnes eh, je to velice konkurenční biznis, je kde velká konkurence. Za prvé, většina krmiva se vytváří v Evropské unii a používají suroviny, které hlavně přicházejí zase z Evropské unie. Některé, eh, někdy to jsou eh, eh, proteiny z zeleninového průvodu a samozřejmě, že nemůžeme přesáhnout určité limity, co tedy bude, budou ryby konzumovat. Ale jinak prostě krmivo je velice konkurenční odvětví a je to velmi důležitá věc. My nakupujeme všechna krmiva z Evropské unie a máme v tom velkou jistotu, protože se to dá vysledovat až eh, od do toho odvětví, odkud se bere tedy ta moučka a všechny produkty. To už není vlastně eh, úkol našeho konkrétního biznesu, ale nám jde o to, abychom eh, chovali ryby udržitelným způsobem. Vy jste tady zmiňovali projekty, i, e, které nejsou na moři, které jsou na zemi, nebo zase na, my samozřejmě nemáme problémy na Azorských ostrovech, e, problémy s těmi klecemi v moři, protože tam je přes 120 metrů hloubka. A vždycky chováme ryby v prostředí řas. Takže většina našich ryb přímo e, má možnost eh, konzum, nebo konzumují tedy mořské řasy a samozřejmě, že živočišná výroba vždycky je i Eh, zaměřena na to, abychom zajistili potravu pro obyvatelstvo. Samozřejmě, že jsou i jiné cíle, ale myslíme si, že je důležité postupovat udržitelně a se zdroji, které dnes máme a s technologiemi, které dnes existují a domníváme se, že to nám umožňuje, abychom provozovali akvakulturu bezpečně, aby už eh, se neopakovaly ty špatné příklady z minulosti. Myslím si, že postupujeme správně a držíme se určitě určitých zásad, kterými se naše podnikání řídí. Pokud jde o fun, fondy, o finanční prostředky, ano, na začátku jsme opravdu dostali granty z Evropské unie. A je to hlavně proto, že my jsme vlastně jediný podnik, který se touto činností zabývá na Arzorských ostrovech. Proto naše rizika jsou obrovská. Finanční prostředky jsme dostali teprve ve velice pozdním stádiu. Museli jsme nejprve investovat třikrát dělat více, než jsme si původně mysleli, protože to trvalo dlouho, než ty finanční prostředky dorazily. A myslíme si, že to je úkol, který se týká nás, ale nejenom, protože vlastně se zabýváme i inovativními a výzkumnými programy. Tam vlastně Univerzita na Azorských ostrovech se zabývá všemi sedmi projekty a my jsme e, za ta léta vytvoři, e, vypracovali mnoho vědeckých prací, je tam mnoho vědeckých poznatků, které jsou zajímavé, důležité. Ten MedFree projekt je důležitý, ten bez metanu, pak e, problém jodu. Čili nás zajímá, aby, abychom to všechno dělali udržitelným způsobem a neničili prostředí, jak se to dělalo dříve. Já vám mnohokrát děkuji. Pane... Pan Markezini. Eh, Byla mi položena otázka, která se týkala, kolik eh, žen pracuje v našich podnicích, v našem konzorciu chovatelů ryb. Tomu bych chtěl říci, že eh, my máme 14 celkem těch združení. Eh, pracuje u nás přibližně 2000 pracovníků, z toho 700 jsou ženy. Eh, před několika desítkami let tento sektor se potýká s velkými problémy. Eh, podniky se zavíraly v 90. letech potom. To byly velmi často ženy, které převzaly jejich eh, vedení. Eh, docházelo k dalšímu združování a samozřejmě pracuji i jako administrativní pracovnice, dělají svou práci výborně že eh, ženy kolikrát eh, jsou inovativnější než muži, vždy přijdou eh, s podněty, které, se kterým by normálně muži nepřišli. Jinak akvakultura v deltě řeky Po. Tady se snažíme o to, abychom produkovali velká množství a samozřejmě musíme tomu vyčlenit velké území, aby eh, Vongole mohly eh, růst a mohly, jak už jsem také vysvětloval, tak eh, my do jejich blízkosti umistujeme řasy, které by měly zajistit zdravé, čisté životní prostředí, takže tady nedochází ke znečišťování chemickými nebo antibiotiky. V podstatě můžeme hovořit o biologické produkci. co se týče sítí eh, nebo klecí pro škeble. jsme prováděli různé experimenty s tím materiálem, který má je tvořit, aby nebyly eh, z plastu, ale aby se používaly i látky, které se jsou schopny rozložit. My, my jsme připraveni eh, hledat něco nového protože i my jsme samozřejmě připraveni pomoci naší planetě přežít. Merci pour les éléments, monsieur. Děkuji za doplnění. Pan Kratochvíl má slovo. Okay, just uh, briefly because uh, primarily the comments as I... Děkuji. Pokud jsem to správně pochopil, tak eh, ty otázky se týkaly chovu, akvakulturního chovu na moři. Naše akvakultura je udržitelná. My nepoužíváme rybí močku, používáme pouze přírodní krmiva, která jsou obnovitelná. A také používáme obiloviny, které jsou produkovány ehm, místně. A co se týče životních podmínek, my nepoužíváme klece, to je evidentní stoprocentně přirozené podmínky. Ty ryby prostě eh, mohou volně plavat eh, v rybníce. A ještě jsem chtěl jednu věc eh, doplnit, jak bylo před okamžikem řečeno. Greenpeace, nevládní organizace, říkala, že vlastně chov kapra je jediný chov, který je přijatelný z pohledu udržitelnosti. A to jsem také popisoval ve své prezentaci. Très bien. Ben, merci pour... Euh, Děkuji vám za eh, vaše eh, odpovědi. Paní Rozby ještě chtěla položit doplňující otázku. Já se eh, chci zeptat na ty životní podmínky. Co se týče znečištění, a potom zabíjení, usmrcování eh, ryb. Tady jsme viděli, že ty ryby jsou vlastně vysáty z toho moře a dány do ledu, ale mě by zajímalo, jaká jsou pravidla pro eh, eh, produkci ryb. Ano, my jsme si to poznamenali, budeme to moci ještě podně, dnes jako podnět, až se budeme bavit o strategii. Jak už jsem říkala, tak je to součástí strategie pro akvakulturu. Když to porovnáme eh, s dalšími druhy živočichů, tak eh, tady eh, ta legislativa ještě je příliš obecná. Rozvíjí si příklad osvědčené praxe, ale zatím není žádný jednotný požadavek nebo standard eh, zakotvený v legislativě, co se těch životních podmínek ryb týče. Je to velmi eh, složité hovořit o podmínkách ryb, protože ty druhy se velmi liší, způsob produkce se velmi liší a eh, musí se investovat do výzkumu. Jenom jsem chtěla říci, že to je věc, kterou také zkoumáme a zabýváme se tím. Děkuji za vaši odpověď. Pan Sera López chce doplnit něco k usmrcování zvířat. Uh, sorry, um, I didn't... Uh, já se omlouvám, já jsem uh, nehovořil o tom, jak zacházíme s rybami, jak to je, ale je to tak, že máme zavedené určité postupy a snažíme se dodržovat ty nejlepší postupy, které existují. To, co jste viděli v tom videu, to je pouze taková první fáze, to znamená, to je snížení teploty těla ryb, aby ty ryby byly jaksi sklidněné. A pak je druhá fáze, e, to je taková japonská technika ikijimi. Je to rána do hlavy, která vlastně eh, potom, poté ta ryba už netrpí ani necítí bolest a poté je ta ryba už usmrcená. Eh, pak vlastně se snažíme eh, odstranit z toho rybího těla co nejvíce krve a také míšního moku, aby tedy ta ryba byla co nejdéle mm, konzumovatelná, pak vydrží vlastně až tři týdny. Eh, takže chci ještě říci, že opravdu je to bezbolestný postup. Eh, ta ryba pak už vlastně nic necítí, žádnou bolest, žádné utrpení tam není. Děkuji za to upřesnění. Myslím, že to nám umožnilo pochopit Eh, aspoň část toho procesu usmrcování ryb eh, a zpracování, eh, jejich zpracování. Pokud už nikdo žádné další otázky nemá k těmto panelistům, tak navrhuji, abychom přešli k druhé části, k druhému panelu, který se má zabývat výzkumem a inovacemi v oblasti akvakultury. A já bych sem chtěl pozvat pana Halasy Kováče a trošku se omlouvám, jestli správně vyslovuji vaše jméno, ale pojďte sem dopředu a vy budete hovořit o akvakultuře, sladkovodní akvakultuře v Maďarsku. Ça tombe bien, dans le titre de votre présentation, il y a sustainable. Et... Eh, už v názvu eh, vaší prezentace máte udržitelnost, takže se dozvíme eh, o tom, jak udržitelný je chov u vás. Máte slovo. A máte 12 minut. Thank you very much. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Jmenuji se Bela Halašikováč, pocházím z Maďarska a jsem ředitelem Výzkumného ústavu pro rybolov a akvakulturu. Dovolte mi, prosím, abych vás seznámil s několika věcmi, s několika příležitostmi a výzvami, které se týkají udržitelnosti akvakultury v Evropské unii. Za prvé, Chtěla bych vám ukázat, že sladkovodní akvakultura v Evropské unii není uniformní eh, činností. Máme zde tři takové hlavní systémy, jednak je to rybníkářství, tam je to, jsou hlavně ti kaprovité ryby, pak je průtokový systém, tam je to hlavně produkce pstruha a pak jsou ty recirkulační akvakulturní systémy, kde eh, se to zaměřuje třeba na jesetery nebo na africké sumce a na jiné specifické, vysoce kvalitní druhy. Já se zabý, budu zabývat eh, rybníkářstvím a akvakulturou v rybnících ve svém příspěvku. Nejprve bych chtěl říci, že akvakultura v Evropě eh, začala už někdy ve středověku, je to také spojeno s křesťanským náboženstvím. Rybníkářství bylo v minulosti takovou častou aktivitou. Můžeme si říci, že rybníkářství je vlastně takovým naším celoevropským kulturním dědictvím, i když dnes je to hlavně střední a východní Evropa, kde e, vlastně se to, kde to rybníkářství je nejvíce. Když hovoříme o akvakultuře, tak e, si často lidé představují, že to jsou ryby, které pocházejí z moře. Z moře. Je pravda, že v Evropě je to tak, že 85 produktů akvakultury pochází z mořské vody a pouze 12 pochází ze sladké vody. Je také pravda, že rybníkářství nemohlo v, minulost, v minulých deseti letech příliš růst v Evropě. Um, vidíme, že opravdu ta mořská akvakultura je mnohem větší, vidíte to na tom grafu ale e, vidíme, že e, celkově, celosvětově je ta akvakultura ve sladké vodě větší. Teď se můžeme podívat na informace, které se týkají jednotlivých druhů. Máme zde informace o kaprovi. Vidíme, že to jsou kaprovití. Ten je hlavní. Tento trend bude ještě v následném programovacím období posílen na základě odhadů OECD. <clears throat> Ukazuje se, že sladkovodní akvakultura, včetně rybníkářství, má velký potenciál, a to i v Evropské unii, podle těch eh, odhadů. Jak je to dnes? Dnes bohužel ten potenciál je pouze teoretický a stojíme před otázkou za miliardu eur můžeme vytvářet, eh, můžeme vytvářet opravdu nějaké nádrže, které budou tržní, anebo vlastně ty rybníky zůstanou jakýmsi skanzenem. Pokud se mě zeptáte, mě jako ředitele výzkumného ústavu, já bych určitě hlasoval pro to, aby se to rybníkářství využívalo pro tržní produkci. A také bych vám chtěl teď ukázat různé možnosti. Za prvé, V současnosti je to tak, že rybníkářství, v rybníkářství máme produkce 93 tisíc tun eh, ryb. Eh, ryby jsou vlastně v té spodní části potravinového řetězce, už také o tom eh, jste hovořili. To znamená, že krmivo vychází zejména z obilnin, nebo jestli nějaké přírodní krmivo. A není zapotřebí žádná rybí moučka, abychom eh, přikrmovali ryby v rybnicích. Mm, navíc eh, ta, ta, ten produkt je vlastně eh, nejlepší, je to vlastně nejlepší produkce pro bílkovinný produkt, vychází z přírodních postupů. Navíc rybníkářství je také velice dobrý příklad takzvané oběhové ekonomiky a můžeme říci, že vlastně to je přesně takový produkční model, který zapadá do 21. století a vychází z udržitelnosti. A vlastně máme se také různé technologie, které jsou teď validovány novou Evropskou zelenou dohodou. Kromě té hlavní, toho hlavního cíle rybníkářství, jako je produkce ryb, tak jsou zde ještě další dobré dopady, o kterých už hovořil pan Kratochvíl. To znamená, 250 eh, tisíc hektarů eh, mokřadů a podobných typů krajin je tedy zde díky rybníkářství v Evropské unii. Dále také rybníkářství přispívá k zachování biologické rozmanitosti. Například eh, v okolí rybníků je více než 400 druhů ptáků. Mnoho z nich jsou důležití v rámci systému Natura 2000. Také rybníkářství přispívá k, vodohospoda- k vodohospodaření. Dochází tedy k zadržování vody v krajině a také k zadržování rozpustných částí v té, ehm, těch přítocích. Dále můžeme říci, že díky rybníkářství se nám e, radí, e, se nám e, vlastně můžeme lépe zachovat krajinu, biologickou rozmanitost, můžeme podpořit oběhové hospodářství, můžeme, za, můžeme dodávat bezpečné potraviny, Eh, eh, ta výroba má nízké znečištění a také vlastně je to taky dobrý příklad, jak zachovávat ekosystémy a také zdravé eh, systémy dodávání potravin. Jak posílit akvakulturu rybníků? Takže to ještě musíme analyzovat. Nejdůležitější věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je nutnost efektivní a úzké spolupráce mezi třemi zúčastněnými stranami, to znamená, to je vláda, výzkum a průmysl. Vláda musí umožňovat um, fungování tohoto odvětví. Výzkum se musí zaměřovat na to, aby nacházel nové vědecké metody pro další vývoj a průmysl musí být inovativní tomto schématu je určitý průsečík a ten průsečík je právě symbolem té nejefektivnější spolupráce. Na tomto snímku jsou také nejlepší nástroje, jak posílit rybníkářskou akvakulturu. Podívejte se na to, je to udržitelná, udržitelná intenzifikace rybníkářství. Za tímto účelem můžeme využít vědecké výstupy a také osvědčené postupy, například kombinace intenzivních a extenzivních systémů, také různé druhy sladkovodních integrovaných eh, akvakulturních systémů, například akvaponie. A máme také dobrý příklad, dobrý model takzvaného multifunkčního Ehm, chovu ryb v rybníkách. To znamená, je tam možná zase další diverzifikace. Dalším takovým řešením jsou inovativní řešení pro akvakulturu ve sladkých vodách. Například můžeme zavádět nové druhy v intenzivních systémech. Eh, je důležité, aby to byly tedy ty domácí druhy v těch intenzivních systémech pak tam musí být udržitelné krmivo a součásti krmiva, například alternativní druhy proteinů, různá alternativní aditiva, například probiotika, mm, využití mikrořas nebo různé rostlinné výtažky. Je také důležité stále se věnovat dalšímu výzkumu a hledat nové inovace, zejména v oblasti sociálního přijímání akvakultury, dále otázka zpracování a uvádění na trh. Musíme hledat taková ta úzká hrdla dalšího možného rozvoje. A pak ještě otázka normalizace nebo označování potravin. Další taková důležitá otázka je podpora ze strany Evropské unie zde je důležité, aby zde byly eh, dotace. Dotace jsou důležité pro zachování přírodních eh, hodnot. Eh, říkáme tomu někdy technologie Blue Pond a dotace Blue Pond. Také je důležité podporovat výzkum a inovace abychom eh, zde měli dobré cílené prostředky na další výzkum a vývoj. To je zcela jistě jeden z takových eh, důležitých úkolů. Bohužel v posledních dvou eh, obdobích v rámci sedmého rámcového programu a Horizontu 2020 nebyla oblast rybníkářství nebo akvakultury ve sladkých vodách příliš úspěšná, dosáhly pouze 5% všech zdrojů, které byly k dispozici, a to vycházím z evropské statistiky. V tomto období pracujeme na tom, aby sladkovodní akvakultura získala více, aby, aby nám nezbyla pouze nějaká bárka, ale abychom byli opravdu takovou tou vlajkovou lodí. Děkuji. Eh, Děkuji za vaši prezentaci za informace o výzkumu, který je prováděn eh, v posledních letech této oblasti. A teď poprosím pana Stevena Beckerse, který bude hovořit o akvaponii. Bude to o akvaponii, pokud se nemýlím. Pane si, eh, vy jste z Belgie, z Bruselu, a ano, pracuje asi 10 km odsud. Jestli vám to nebude vadit, tak bych rád tu prezentaci udělal v angličtině, protože když, jsme, když jste jednou belgičan, tak člověk musí mluvit anglicky. Máte na to 12 minut. Děkuji za to pozvání, já jsem velmi rád, eh, že jsem se dostal na pořad eh, až ke konci. Řeknu to anglicky, to je v pořádku. Jsem velice rád, že jsem přišel na toto zasedání, protože vidím, eh, jaké všechny, všichni mají problémy. Já jsem to vlastně koncentroval na střeše v Bruselu a chtěl ukázat, že můžeme být produktivní. Řeknu vám něco o projektu, může ho toho navštívit přímo tady v Bruselu. Tady je to vlastně MIDI, nádraží MIDI v Bruselu a ten obrázek je pořízen ze střeši a my jsme vlastně v oblasti jatek. A my jsme začali, nejprve jsme eh, se zabývali tím, jakou bychom měli mít vizi pro udržitelnou produkci potravin ve městech ale něco, co by bylo i příkladem pro další produkci. Jedná se o potravinářský průmysl, který, jak víte, teď má co dělat s, se stoupající poptávkou po zdravých, místně vyvráběných a vystupovatelných potravinách. My děláme integrované skleníky, a abychom zajišťovali čerstvé, zdravé potraviny v rámci akvaponického systému. Řeknu, jak to děláme. Je to zaintegrované do městského a příměstského pobřeží a vychází to z transparentnosti a oběhového eh, eh, hospodářství. Město musí být produktivní a musíme dělat také fosfáty, nitráty, biomasu, zachycovat ztráty tepla, které uniká z, budoven, z budov. A u nás to je asi tisíc čtverečních metrů studených místností. A také snižovat eh, účinky městských ostrovů tepla. A musíme také upozorňovat obyvatele na to, jak by se mělo provozovat zemědělství. Takže já jsem začínal jako architekt, protože já jsem architekt, čili nemám vlastně nic společného s rybami. A tady v deseti bodech jsem eh, ukazoval, jak pracuji vlastně od kolébky do kolébky s oběhovým eh, Eh, hospodářstvím v rámci SDG, samozřejmě zemědělství jedno, čisté materiály, to je něco dalšího, pak sociální otázky, energetické sítě, to je také důležité. Ať už tedy něco děláme na moři nebo na zemi, všechno je musí, musíme dělat tak, um, žádost, aby řečník zpomalil. Čili jedná se o oběhové hospodářství od kolébky do kolébky, aby bylo možné rekuperovat materiály jako suroviny. Biodiverzita už se tady zmiňovala a naše projekty e, jsou podporou biodiverzity. A pokud je o mě, tak eh, mě šlo hlavně o toto. Začínal jsem ve městě a šlo mi o to, aby se šetřilo s vodou, protože méně než mm, procento vody je vlastně pro lidi přístupné, pokud je nám známo. Samozřejmě, že také eh, kvalita ovzduší, nulové odpady a pak ta poslední a nesmírně těžká věc, to je logistika, mobilita. Jak distribuovat vyráběné produkty, i když se vyrobí čistým způsobem, pokud se špinavým způsobem distribuují, není to dobré. Toto je jednoduchý nákres a jenom vám chci ukázat, že když dáte skleník na vrch na budovu, tak samozřejmě můžete rekuperovat teplo z budovy a také CO2, jak lidé dýchají a také z systému otápění, vytápění, pokud ten pořád ještě funguje na základě fosilního plynu tedy je to něco, co se produkuje, konzumuje a distribuje skutku na místě. Abych to trošku eh, zkomplikoval, rozhodl jsem se pro naprosto transparentní systém, proto mluvím o kva, akvaponii, to je něco mezi zemědělstvím a hydroponií. Eh, to znamená, krmí se ryby, ryby jsou ve vodě, a eh, pak eh, dochází k přirozeném eh, přetváření eh, bakterií na nitráty a ty nitráty zase potom se přetvářejí na nitrity. A to je vlastně to, co potřebují rostliny, aby mohly růst. Toto je ovšem teorie a velice dobře to funguje v malých systémech, ale my jsme vytvořili systém. Začalo se s tím nejprve v Berlíně. Eh, jednalo se o akvaponii a v, v rámci městských podmínek, v městských, v městských rozměrech. A je to tohle. Máte tady skleník a máte tady nádrže s vodou, kde jsou ryby a tam eh, je recirkulační eh, systém s biofiltrem, to je jeden cyklus, který v našem případě zajišťuje čištění vody dvakrát za hodinu, aniž by se vůbec přišlo o nějakou vodu, protože veškerá ta voda, kterou odvedeme ze systému, je to asi 5 až 10 maximálně za den eh, z eh, vodního systému, tak eh, se extrahuje, aby bylo možné odstranit nitráty, které zbyly ve vodě ve formě asi nitritů a pak se to používá pro růst rostlin. To znamená, nepromrhá se ani kapka vody. A jak uvidíte na konci, používáme asi 50krát až 10, 100krát více vody, než jakákoliv jiná akvapultura a zemědělství dohromady. Samozřejmě zatím se to dělá v malých, v malých rozměrech 4000 čtverečních metrů na střeše, ale stejně je to zatím největší a nejsložitější systém tohoto druhu na světě, protože je to úplně napojeno na tu budovu. Zatím tedy eh, tam produkujeme ryb, ryby z Kanady, které už se nedají vlastně jinak chovat, které už se dlouho nelovily. Ale to je něco, co nemůžu dělat ve Francii, ale eh, v Belgii proč máme takovýto uzavřený systém? Není tady žádné riziko, že by sem pronikly invazivní druhy do přírody. Ale důležité je, že my jsme vlastně oddělili oba cykly. Jeden je pro ryby, jeden je pro rostliny, protože mají různou aciditu vody, různé pH a my jsme to tedy oddělili. Čili voda jde od ryb do Eh, rostlin 5, eh, pH 7 pro ryby, pH 5 je pro rostliny, nebudu zabíhat radši do podrobností, ale zkrátka nemůžeme užívat žádná antibiotika. Víte, že u ryb eh, organických je to možné, ale my to nemůžeme udělat, protože by to zničilo organismy na tom biofiltru. Takže tudíž o mé, tolik o mé transparentnosti. A hm, teď vyvíjíme další takovéto farmy a vždycky bude budeme pracovat s akvaponí. Ryby jsou velice důležitým prvkem z mého hlediska, aby bylo možné produkovat proteiny ve městských podmínkách. A přitom ta voda může být eh, čistá. A ryby jsou velice citlivé na eh, čistotu, kvalitu vody více než my. Čili můžeme uzavřít vlastně ten cyklus, vodní cyklus ve městech, což se děje všelikdes, ale mocné ve Evropské unii. A abych to celé zkrátil, produkovat toto všechno ve městě znamená, že máme krátkou distribuci, čili je to zase sociální ekonomika, hodně pracujeme s těmi lidmi, kteří nemají úplné štěstí v životě, jsou to často iž postižení. Máme blízko také zákazníky, mikroklimat, můžeme také vypoužít, využívat bioplyn z odpadu, městského odpadu a pochopitelně, že máme k dispozici pracovní eh, sílu. A tady vidíte také mm, ten světlo, eh, teplo, fotovoltaiku, používáme dešťovou vodu a v hloubka 70 metrů. A ta farma na, na střeše budovy chrání budovu. My bychom mohli udělat něco vedle budovy, ale pro mě je důležitá výměna, pokud je o CO2 a volnou energii pro ten systém. A funguje to mimořádně dobře. Mimochodem, tento systém byl investicí asi 2,7 milionů euro a, a zisk, dostali jsme asi milion euro více eh, ročně produkce, čili je to životaschopné. Už se dostáváme k životaschopnosti. Toto bylo úplně první na světě, kdy se něco takového začalo dělat, čili některé ty prvky začínáme upravovat. Ale jak vidíte, napravdu můžeme dělat všecko možné. My například vidíte, co tady můžeme produkovat a vidíte, že je to opravdu městská farma, městský podnik jsou to například potrava, eh, z, listnaté, z, z, také eh, z, z, eh, zeleninu, aromatické vodné rostliny, také rajčata, říkám, je to všechno na střeše. Vůbec nepoužíváme pesticidy, ale protože používáme také opilovače, opilo, nepoužíváme tedy žádné pesticidy, naopak v, v, Eh, používáme včely nebo čmeláky, kteří, čmeláky, kteří nám to opilují. A čili používáme naprosto přírodní látky. Samozřejmě, že dodáváme minerály, které rostliny potřebují. E, obnovitelná energie je důležitá. Tu be, energii bereme e, z chladicího systému, z toho trhu, ze, ze, ze, ze zdola. A zachycujeme asi 330 kg CO2 v přepočtu na rok a čtvereční metr skleníkových plynů a produkujeme asi to e, ryb, zatím se zajímáme o duhové pstruhy. Chci eh, vyvíjet mnoho takovýchto projektů ve Francii. A ve Francii nedovolují jiné než vlastní druhy, které můžeme v uzavřeném systému používat v Belgii. Takže si myslím, že to bude možné a budeme Chceme tedy produkovat ta různé druhy. Teď, pokud jde o krmivo rybí, máme 70 organického krmiva, jsou to rostlinná vlákna a chceme asi 30% protein z hmyzu. Zatím tam ještě nejsme, zatím používáme e, zem, e, rostlinný olej a podobně, ale opravdu na tom hodně pracujeme a e, teď máme nového partnera, který se se k nám připojil a chceme tedy sami chovat vlastně hmyz. Já samozřejmě nebudu to, z ty ryby sám krmit takto, ale to je cílem, abychom celou tu produkci soustředili ve městech. Teď hustota ryb a tedy zase z hlediska životních podmínek zvířat eh, používáme Eh, používáme také to schlazení a omračování ryb, ten japonskou metodu, která umožňuje abychom to dělali ve velkých eh, Eh, v množstvích a máme nízkou hustotu ryb, protože biofiltr víc nedovolí a dvakrát za hodinu se čistí biofiltr. Řekla jsem, že vlastně používá málo vody. Autonomie vody, živiny, to všechno je velice důležité z mého hlediska, z hlediska oběkového hospodářství ve městě. Nic neuniká do, do um, životního prostředí, nic tedy neuniká, eh, eh, čistí to vzduch, snižuje to účinky těch tepelných eh, ostrovů a snižuje to mobilitu CO2. Myslím si, že akvaponie je hodně důležitá a narůstá její význam. a asi by si zasloužila větší ještě uznání, než jakému se dostává bio. Des Děkuji, to je velmi zajímavé vidět, že eh, ty systémy mohou fungovat takto autonomně na střechách domů. Myslím, že k tomu bude určitě celá řada eh, otázek po té, co si vyslechneme ještě třetí prezentaci v rámci tohoto panelu. Já bych sem chtěl pozvat paní Ivanu Bušelič-Garber z Chorvatska. A chci se ptat Klaudia, jestli by nešlo naplánovat ochutnávku v rámci těchto slyšení, abychom viděli na vlastní oči, mohli ochutnat ty produkty, o kterých se tady hovoří. Je to škoda, že to člověk nemůže rovnou eh, tu realitu otestovat i smyslově. Myslím, že by to prospělo a mělo by to patřit k dobré praxi na tomto výboru. Ale teď eh, má slovo paní Bušelič Garber z Oceanografického institutu v Splitu a máte také na to 12 minut. So, uh, good afternoon, everyone. Dobré odpoledne. Přeji. Přeji vám hezké odpoledne a je to pro mě velkou ctí, že mohu být mezi hosty na tomto slyšení. Chtěla bych hovořit o stávajícím stavu a perspektivě akvakultury v Chorvatsku. Chorvatsko je malá evropská země, máme asi 4,1 milion obyvatel Oblast moře pokrývá asi 31 067 km čtverečních a z toho 6,4 km čtverečních jsou určené právě pro akvakulturu. Máme celkem 155 producentů, kteří se zaměřují. 4 eh, produkují tuňáka, 28 produkují ryby a 123 produkují mořské koríše a měkkýše. Celkově zde jsou zde je zde 400 takových lokací Máme eh, cíle, národní cíle růstu na období 2014 až 2020. Chtěli bychom, naru, eh, chtěli bychom navýšit produkci meziročně od roku 2012 do roku 2012 z čísla 13 916 tun na 24 050 tun. Také chceme zlepšit eh, hodnotu produkce je to cíl do roku 2023 se 78 milionů euro na 181 milionů euro. Také plánujeme zhruba o 40 navýšit eh, sladkovodní chov ryb do roku 2020. Také zhruba o 60 bychom chtěli do roku 2020 navýšit eh, chov mlžů a také bychom chtěli navýšit i ten eh, mořský chov o 98,3 um, ehm, Hlavní druhy je, kterým se věnuje mořčák evropský, mořan zlatý, tuňák, eh, pak je to ústřice jedla a slávka jedla. To jsou vlastně um, které pěstujeme. A co se týče těch sladkovodních druhů, tak to je kapr obecný a struh duhový. Celková akvakultura, sladkovodní, pardon, celková akvakultura um, tvoří asi téměř 20 tisíc tun. Nyní vidíte na grafu, jak byla, jaká byla situace v roce 2018. Celková hodnota z roku 2018 byla 120 milionů eur. Asi 30 jsou ryby, pak nějak A vzpomeňte si, že pouze čtyři producenti se věnují chovu tu nějaká A přitom to číslo je poměrně velké, zatímco 123 chovů na měkýše a koríše přispívají pouze asi 20%. Na pravé straně vidíte graf, kde ukazuje produkci a rozdíl mezi roky 2014 až do roku 2018. Sice ty křivky vypadají dobře, ale hlavně, se, hlavně je to díky chovu těch drobnějších ryb. U tuňáka je ta situace vyrovnaná, ale sladkovodní akvakultura klesá a vidíme, že také chov měkkýšů a korýšů stagnuje. Na základě strategických pokynů jsme se rozhodli reagovat takto. Stanovili jsme si tři cíle. Za prvé je důležité posílit sociální, podnikatelské i administrativní prostředí, které bude posilovat rozvoj akvakultury. Také je zde snaha o 40 navýšit celkovou produkci, ale přitom dodržovat principy ekonomické, sociální i ekologické udržitelnosti. A třetí cíl je také zlepšit celkové vnímání akvakultury a e, také navýšit spotřebu e, mezi občany naší země těchto produktů. Máme zde takzvané osvědčené postupy. Je zde zaprvé Mm, systém integrované zprávy pobřežní zóny. Máme zde příklad eh, regionu Zadar. Takže dochází vlastně k mm, zapojení všech zúčastněných stran. Také provádíme posouzení dopadů mořské akvakultury na životní prostředí. Máme zvláštní postupy, které jsou zaváděny a také je zde eh, jednotný postup pro udělování povolení pro chov akvakultur. Jaké jsou priority? Za prvé, další zjednodušení právního rámce a administrativy. Za druhé, územní plánování a zakládání nových eh, lokalit. Chceme také za třetí se zachovat udržitelnost, pardon, eh, efektivní, efektivní využívání zdrojů a environmentální udržitelnost. Za čtvrté kontrola nemocí a prevence. Za páté eh, uvádění výrobku na trh, konkurenceschopnost a diverzifikace jak produktů, tak i chovaných živočišních druhů. Za šesté, politika značky a s tím také spojená snaha o zvýšení domácí spotřeby. A za sedmé, eh, další školení a osvěta chovatelů a také sociální udržitelnost. Teď chci ještě hovořit o tom, že chov slávky jedle a ústřic nyní stagnuje. Tradičně to byly takové plovoucí farmy, plovoucí parky. Eh, taková, jedna z takových lokací je Maliston Bay, to je vlastně přírodní rezervace a je to velkou výzvou eh, přidat přidanou hodnotu tomu konečnému produktu a vypracovat specifickou marketingovou strategii. Zcela jistě si to vyžaduje nové technologie, které musí být zavedeny. Výzkum, který proběhl ve Splitu v odborném ústavu, se věnoval ochraně slávek tím, že se bude využívat eh, nedestruktivní akustická technologie, která má vlastně odradit eh, eh, rybí predátory. Bylo to vyzkoušeno na farmě a ty výsledky byly slibné. V současnosti probíhá jiný projekt, je to monitorování predátorů v té základně Maliston Bay a také cílená, eh, cílená jí rybolov eh, mořana eh, zlatého na těchto farmách, kde se pěstují slávky a ustřice. Pak je zde tedy ještě, jaký je dopad akvakultury na volně žijící živočišné druhy v mořích. Hovoří se o možném negativním dopadu rozšiřování mořské akvakultury, ale musíme tedy lépe chápat komplexitu dopadu akvakultury na ty mm, původní druhy. Potřebujeme nejnovější moderní technologie a genetické přístupy a musíme také podporovat akvakulturu i mořské prostředí. Můžete se také podívat na stránku tohoto projektu, která je uvedena na snímku dole, kde se, dozvede, kde se dozvíte podrobnosti o tomto projektu. Um, další projekt, který v současnosti náš institut eh, vyvíjí, se nazývá Adri Aquanet a má posílit inovace a udržitelnost eh, v akvakultuře v Jaderském moři. Je to spolupráce Chorvatska a Itálie. V posledních letech ukazuje výzkum, že ryby s farem mohou být odolnější vůči patogenům a také vůči environmentálnímu stresu tím, že se změní jejich krmivo, takže se využívají, zkoumají se třeba různé eh, alternativní zdroje proteinů a také chceme rozpílet pochybnosti spotřebitelů o kvalitě ryb z těchto chovů. Pak je zde ještě nová technologie, která má odstraňovat eh, eh, biopaliva, um, pardon, která má odstraňovat eh, odpady eh, z klecí a využívat je na přeměnu na biopaliva. To znamená, že i farmy se podílejí na tom, aby místní vodní nádrže byly čisté a naopak, aby získávaly energii na, svou další, na svůj další provoz. Děkuji. Euh, Děkuji vám za vaše prezentaci. Chci všem třem řečníkům, kteří vystoupili v rámci tohoto panelu a teď se obracím na své kolegy a paní Tomašič eh, má otázku jako první. Děkuji, pane předsedo. Paní Bušelič Garber. Mohla byste nám vysvětlit eh, trochu více, jaké projekty provádíte ve vašem institutu ve Splitu? Důvod, proč se na to ptám, je, že to mm, ty ryby, o kterých jste hovořila, nejsou pořád v Chorvatsku příliš populární. Nemáme eh, až tak velkou produkci na rybích farmách. Jak bychom mohli podpořit popularitu těchto ryb? Počkáme s budou tady asi další zájemci o slovo. Uvidíme, jestli ještě někdo má nějakou otázku. Nasaďte si sluchátka, já se vás také chci na něco zeptat. Musíte si také vybrat eh, správný jazyk eh, do těch sluchátek, eh, musíte otočit, najít tím kolečkem najít správný kanál. Dokonce tady je chorvačtina. Eh, vy jste ukazovala na jednom z těch obrázků, které už teď tady nemůžu najít, tak tam byl obrázek, který ukazoval nárůst produkce. Eh, ryb z akvakultury. Chci se zeptat na to, jestli je tady prostor hledat nějaké nové zóny, nějaké nové území pro chov u té osvědčené praxe, tam byla důležitá eh, věc, integrované řízení pobřežních oblastí. Dejmona jste zmiňovala oblast Zadaru. Zeptat, jestli právě eh, takovéto integrované řízení umožňuje najít nějaké nové území, kde by se ta akvakultura mohla rozvíjet. A jestli tím si můžeme vysvětlit také ten nárůst eh, produkce z akvakultury, o kterém jste hovořila. So which question do you want me to answer first? The first one or the second? Okay. All the questions. Kdybyste mohla odpovědět na všechno, možná eh, můžu nejprve odpovědět eh, na tu vaši otázku, protože je mám čerstvě v paměti. To se týká toho integrovaného řízení pobřežních eh, zón to má vliv na ten objem produkce v okrese Zadar. Největší chov Kromaris je právě z této oblasti. Oni tedy dobře prohledali tu oblast, eh, našli to nejvhodnější eh, místo pro akvakulturu. Um, ten jejich chov je do značné míry příčinou toho velkého nárůstu. A teď eh, si vzpomínáte na tu otázku paní Tomašič? Možná, že byste awareness at the at uh, the institute uh, that No, no, my eh, se zaměřujeme na to, aby ta produkce eh, byla zdravá, to ale neznamená, že to samo o sobě tyto pelagické hlubené ryby budou lidi eh, jíst. My teď testujeme různé typy krmiv, rostlinné, živočišné, ale i hmyz, moučku z hmyzu v různém poměru. Měříme potom růst ryby, barvu masa, to, jak se projevují různé trávicí enzymy a další biologické genetické indexy, indice. A snažíme se potom eh, prokázat, že využití těch alternativních zdrojů proteinu může mít eh, dobrý dopad. A chceme prokázat, že ten růst je zdravý, normální a že by to mohlo být přijatelné v širším kontextu. Děkuji. Paní Tomašič? Já vám taky položím otázku v angličtině. Já jsem se ptala na to, jak to můžeme tuto rybu učinit přitažlivější. Víte, že v Chorvatsku to nikdo nejí, protože dávají přednost mořským rybám. A přitom ta produkce může být velká. Vy jste mořská bioložka. Jak můžete lidem vysvětlit, že ta ryba je zdravá a stejně kvalitní jako mořská ryba? My jezdíme na různé eh, akce, kde se popularizuje věda. Stejně tak jsme aktivní na sociálních sítích, snažíme se obracet na lidi, kteří nejsou vědce, snažíme se jim v běžném jazyce vysvětlit, co děláme. ale jde také o branding eh, těch producentů a jejich marketingové strategie. A musíme v tom pokračovat. Ta krmiva, o kterých jsem mluvila, ty se pořád ještě testují. Teď to bylo pouze v laboratorní fázi a snažíme se to teď eh, otestovat i v kontextu chovné farmy ale ještě pořád to není ve fázi eh, průmyslové výroby. Myslím, že by eh, bylo dobré, že nabídnu lidem dostatek informací o chovu z akvakultury. Ehm, já mám eh, ještě jednu otázku. My jsme teď eh, přešli k chovu ryb, ale eh, byla tady řeči o projektech ve Francii. Ve Francii se nemůžou chovat jiné než domácí druhy ryb. Já se chci ptat, jestli máte příklady eh, o nějakých zemích, kde by to bylo přijatelné a konkrétně zeptat, jestli je také větší volnost v tom umistováním těchto chovných zařízení, určitě to je něco jiného než třeba chov včel. Je možné tyto eh, instalace umístit kdekoliv, nebo jak je to složité? Facile n'est pas le mot. Euh. No, jednoduché to určitě není, je to složitější. Na začátku my se teď snažíme ten systém zjednodušit a standardizovat. My po Berlínu a po Bruselu eh, teď máme více informací, kolikrát to je levnější udělat to na střeše než vedle budovy. Eh, děláme to i eh, v oblasti Velké Paříže, eh, tam půjde o 10 až 15 tisíc metrů čtverečních. Je to produkce, která by mohla vyrábět 5 až 10 tun za rok. Samozřejmě, že to je mnohem menší množství, než o kterých tady byla řeč v akvakultuře, ale je to místní produkce. A vyprodukovat třeba 100 tun v městě, jako je Lille, tak by se to potom Eh, muselo prodávat i širším okolí, než jenom v tom vlastním městě. A potom jde o to, jestli lidé eh, chtějí kupovat eh, produkci z akvakultury nebo z akvaponie. Akvaponie už vůbec neznají. A v okamžiku, kdy ta chuť bude výborná, cena zůstane rozumná a můžeme garantovat, že tam nejsou žádná antibiotika, žádné chemické přídatné látky, a tak dále, tak eh, a že tam ani není, eh, nejsou ty plasty, které teď čím dál tím více se lidé spojují se rybami v oceánech. A také eh, můžeme vypíchnout kvalitu rybího masa. Největší problém ale je v tom, aby lidé byli schopni to eh, rozlišit, eh, aby si uvědomili, že kolikrát ta ryba může být dvakrát dražší, ale je mnohem čerstvější, protože je, je z domácího chovu eh, než ryba, která je dovezena z velké dávky. Vemte si, že ta ryba, která se uloví na moři, tak se musí převážet na ledu a kolikrát to může trvat několik týdnů v případě ryb, které pochází z velké vzdálenosti. Ve srovnání s rybou, kterou na tom ledu máte jenom několik hodin, tak by to mohlo být výrazně lepší je potřeba získat také to označení, eh, eh, označení pro ten systém akvaponie. Pokud v okamžiku, kdy to budete mít, tak eh, to bude uznávanější, najdeme více partnerů, kteří s námi na tom budou chtít pracovat. Potom potřebujeme to promítnout i do obalu, obalu marketingu. Chceme právě získat tu známku místní akvaponie a uvést to na trh a začít eh, s tím vzdělávat spotřebitele. Děkuji za vaši odpověď. A ještě pro paní Dela Cruz. Hovořilo se tady o škeblích, které zachycují CO2. Eh, také eh, jsme tady hovořili o tom, že se zachycuje teplo z budov. Hovořilo o tom, že i ty podmínky v rybnicích je možné stabilizovat díky tomu chovu. E, e, myslíte na ty externí funkce e, akvakultury? Budou nějak zohledňovány a tedy i finančně odměňovány za to, že přispívají k, k jiným cílům? Děkuji vám za tuto otázku. Já už jsem mluvila o tom, o té environmentální výkonnosti a tam nešlo jenom o dopad na životní prostředí, ale tam se tím míní také maximalizace prospěšnosti pro to okolní prostředí. Vy jste teď některé z těch funkcí zmiňoval a proto chceme podpořit i tyto pozitivní dopady na životní prostředí. Ta eh, situace je samozřejmě jiná u akvapony nebo u sladkovodního chovu, ale určitě je to něco, co bude eh, zváženo, zohledněno a co se té finanční podpory, tak ta už teď eh, možná je pro tyto účely. Cokoliv, co vede k nějakému pozitivnímu pro naše prostředí, tak to české státy mohou podpořit. Děkuji. Eh, děkuji vám za vaše odpovědi. Pokud žádné další otázky nejsou, tak bych chtěl poděkovat všem, kteří vystoupili během tohoto slyšení a Nabídli jste nám eh, celou řadu informací o akvakultuře. Děkuji také paní eh, Delacruz komise. A teď eh, bych vám chtěl navrhnout, abychom přešli k dalšímu bodu. Máme trochu náskok, nebo jsme na čas, ale teď bychom měli hovořit o rybolovu v Černém moři, výzvy a vyhlídky. Děkuji také za tu prezentaci, kterou jste si k tomu připravili. Eh, měli bychom o tom říct experty. V 2. Eh, října 2019 koordinátoři dohodli, že se nechají zpracovat zprávu z vlastní iniciativy. Eh, tu zprávu dostal na starost kolega Christoph ze skupiny SAD. Je tady. Dorazí, asi jsem přestoupil k tomu bodu příliš rychle. V tom případě pouze řeknu, že dnes tady máme k dispozici dva experty, pana Miguela Bernala, který pracuje v CPGM, což je eh, Nemocná komise pro rybolov ve Středomoří a potom eh, tady další eh, expertka Kristýna Sandu z Biologického institutu Bukurešti. Get out if you have nothing to do here. Thank you. Pokud už eh, vás tady eh, nezajímá průběh schůze, tak eh, prosím odejděte. Chci se zeptat, jestli už tady máme ty dva experty. Měli bychom začít s úvodem pana Christova, ale možná, že tomu, že už jste tady, tak vám poděkuji za včasnost. Takže nejprve bych eh, přál slovo panu Miguelovi Bernalovi. Máte slovo. 10 minut, 10 Thank you, Mr. Děkuji, eh, pane předsedo. Velice děkuji za pozvání na dnešní schůzky. Je mi potěšením a ctí, že tady zastupuje naši organizaci. Mám krátkou prezentaci. Mezitím se snad to mohu rychle představit. Já tady zastupuji eh, eh, komisi eh, pro rybolov pro středozemní moře, to je, pro, to je pro FAO, týká se to středozemního moře a Černého moře. A vlastně je tam většina členů, členských států, které se toho účastní, které tam leží s výjimkou Ruské federace. Já bych dnes chtěl vás informovat o tom, co jsme zjistili v naší eh, organizaci. Máme také dedikovaný projekt pro Černé moře. Zahrnuje všechny státy. V tomto případě se toho účastní dokonce i Ruská federace a má to finanční podporu Evropské unie. A díky tomuto projektu mohu říci, že máme poměrně komplexní informace o rybolovu v Černém moři. Můžeme snad rovnou projít, přejít na čtvrtý, nemělím li se slide. Dobře, děkuji vám. Jenom jsem chtěl rychle vysvětlit, už jsem říkal, že máme vyčleněný technický projekt a získáváme tak velice podrobné informace o sektoru rybolovu. Jak vidíte, jsou tady jenom malá čísla, protože se týkají pouze lidí, kteří pracují na eh, lodích a přímo je to ale i tak, jak vidíte, je to důležité odvětví pokud vezmeme v úvahu, že je mnoho dalších lidí, kteří žijí z rybářství, z rybolovu, aniž by přímo pracovali na lodích, takže to můžete rovnou vy, van vy násobit šesti. A vidíte, že zejména menší podniky jsou velice důležité a díky tedy informacím, které jsme získali, jsme už také zjistili prostřednictvím technických výborů a konzultace členských států, jaké jsou největší problémy, které odvětví rybolovu v této oblasti řeší. Samozřejmě je to situace se zdroji které jsou nadměrně využívány a já vám potom k tomu dám ještě další informace. A také rybáři mají své sociálně-ekonomické problémy v Černém moři. Ty, ta malá Eh, hospodářství mají například nižší příjem, než je to v ostatních oblastech Středozemního moře. Pak je tady rybolov, který je eh, eh, často nelegální, neoznamovaný, neregulovaný a má to samozřejmě negativní dopad nejenom na stav zdrojů, ale také to má ekonomický dopad na Eh, rybolovné podniky. A navíc je tady velice specifická ekologie, protože je to polouzavřená vlastně eh, vodní oblast a má, je, tudíž snadno podléhá dopadům lidské činnosti. Je tady velká anoxická oblast bez kyslíku, tedy hluboká voda, tak kde nemohou žít ryby ani jiné organismy a předpokládá se, že eh, utrpí hodně v důsledku změn klimatu. A my to pokládáme za velký problém právě pro tento region. A proto musíme se snažit o zlepšení řízení rybolovu, abychom mohli řešit i budoucí výzvy. Rychle se podíváme na stav hlavních komerčních druhů. Na této tabulce vidíte, že všechny eh, ty, eh, eh, že to jsou opravdu klíčové druhy pro tuto oblast, většinou jsou nadměrně loveny, takže je to příliš eh, velké, eh, eh, než aby jsme to mohli pokládat za udržitelné. Pokud jde o evropské šproty, tady je situace zatím nejasná, tudíž není úplně jasné, zda ještě můžeme hovořit o udržitelnosti nebo ne. V mnoha dalších případech už se k tomu blížíme. Potom tady je parnice na chová, s touto také není není jasné, ale jsou tady jisté signály, že možná i ta už je nadměrně hořná. A potom um, rapana drahá, dravá. To je druh, který se teprve nedávno stal velice důležitým pro trhy, pro tyto země. A tady si myslíme, že momentálně se e, situace blíží k hodně blízko k tomu, kde už bude končit udržitelnost. A snad je to ještě udržitelné. Zatím není všechno špatné. Viděli jsme eh, na předchozím slajdu, že většinou se všechno nadměrně loví a využívá, ale tady vidíme, že trendy přece jenom jsou většinou pozitivní. S výjimkou šprotu eh, u všech ostatních prioritních druhů vidíme eh, snížení toho tlaku na odlovy, na takže skutečně ten tlak na ty zdroje už není takový. A v dolní části slajdu vidíme, že v konkrétním případě Pakambaly to, tento pokles toho tlaku vedl k tomu, že stoupá biomasa. Biomasa jde dále si myslíme, že eh, ty stavy jsou nadměrně využívány, ale signály jsou, že se situace <clears throat> přece jenom zlepšuje. Teď se velice rychle, protože mám omezený čas, podíváme na socioekonomické problémy a situaci sektoru v porovnání se zbytkem středozemní oblasti, kde také aktivně působíme. Tady je hlavně eh, ten ehm, eh, segment drobných hospodářství, kde jsou hodně, eh, je hodně zaměstnání, ale příjmy jsou malé. A na základě analýzy těchto dat můžeme říci, že jakékoliv investice, které by pomohly, pomohly lépe žít eh, těmto drobným podnikům. Hodně by to pomohlo zaměstnanosti a vůbec životu rybářské komunity. Pak eh, také je, pak také je tady důležitý, důlež, důležité říci, že v porovnání s jinými středozemními oblastmi je tady velká část těchto malých pelagických ryb, které se tady loví, nejsou um, míněny jako eh, lidská potrava, ale jako eh, krmení. A proto to má lepší, nižší cenu a vede to k dalším socioekonomickým výhodám. Teď se rychle dostávám k poslední části prezentace a to jsou e, poslední rozhodnutí, která snad jsou důležitá pro naše diskuru. My v GFCM jsme učinili rozhodnutí, například e, zpráva nebo řízení rybolovu, pak e, rozhodnutí, že budeme usilovně bojovat s nelegálním, neoznaveným a neregulovaným rybolovem a poslední se chová, týká ochrany. Pokud jde o to řízení, nařízení, tak zejména se zabýváme těmi drobnými rybářskými podniky. Týká se to Černého moře i Středozemního moře a předpokládá se, že tím pádem nejzranitelnější rybáři v naší oblasti budou lépe žít. Máme také víceletý plán pro Pakambalu. A my už jsme zjistili, že došlo v určitém směru e, ke zlepšení. Doufáme, že budeme schopni to zlepšení e, podržet a budeme moci e, přejít k udržitelnému odlovu. Pak máme také výzkumný program pro rapanu dravou. To je nový druh na trhu, ale zbuzuje velký zájem. Proto musí být připraveni k tomu, abychom mohli Eh, poskytovat vědecky podložené rady, aby na základě toho bylo možné vyčinit správná řídící rozhodnutí. A pak tady je také několik doporučení, které, které jsou vlastně závazná pro naše členy, ale také eh, pro eh, nespoluprací stran. My také máme celou řadu doporučení, které se týkají nelegálního, neoznamovaného, neregulovaného rybolovu. Zase jsou tady doporučení. My schromažďujeme k tomu údaje každý rok, abychom zjistili, která plavidla konkrétně se této nelegální činnosti účastní. Vypracováváme také elektronický eh, deník, aby naše země měly možnost lepšího řízení rybolovného sektoru a také jsme přijali rozhodnutí, které by mělo usnadnit eh, řízení rybolovných aktivit a které by také mělo snížit eventuální ehm, nežádoucí účinky. Pokud je o ochranu, pak eh, také tady zmiňujeme určitá opatření, například eh, pro eh, ochranu žraloků a rejnoků, které jsou pokládány za za um, ehm, oh, ohrožená nebo ostrovna obecného. A pak máme tady další opatření tak, aby se uh, Eh, aby nebylo, nebyly nežádoucí úlovky. Eh, teď se dostávám k tomu, co si myslíme, že je třeba udělat a co podnikáme eh, s cílem zlepšit stav našeho sektoru. První skupina akcí má zlepšit informace a schopnost našich států lépe rozhodovat. Týká se to i školení, budování kapacit Dále se snažíme eh, podporovat nové příležitosti pro rybolovnou činnost. A jak už jsem říkal, hlavními cíly je eh, eh, uvědomit si, jaká je tady potenciál ehm, rapany dravé, aby tady se minimalizovala zase škod, nežádoucí interakce s jinými druhy. A dále investujeme do drobných ryboložských hospodářství. A tady, jak už jsem říkal, podporujeme i univerzitní projekt, tak, aby bylo možné zajišťovat eh, budování kapacit a školení právě pro tyto drobné podniky. Eh, dále chceme zlepšovat řízení na základě dat, chceme také pomáhat ehm, sektoru modré ekonomiky vůbec, týká se to i, te, i ehm, turistiky, a zlepšení vůbec živobytí z tohoto sektoru. A nakonec se účastníme se různých činností v boji proti nelegálnímu, neoznamenaného a neregulovaného no, eh, rybolovu. Chceme mít systém dohledu, dozoru v celém eh, regionu Černého moře a chceme také zvyšovat vysledovatelnost původu všech eh, produktů rybolovu tím končím svoji prezentaci a jsem ochoten samozřejmě zodpovědět vaše dotazy. Děkuji. Bernal. Děkuji vám, pane Bernale, za vaši prezentaci a teď bych poprosil, aby se slova ujela paní Sandu. Une dizaine de ten minutes. Máte asi 10 minut. Um, thank you very much for... Děkuji, <clears throat> děkuji za příležitost vystoupit na jednání vašeho výboru. Pokusím se představit vám naše obavy o jednom takovém velice speciálním živočišném druhu. Je to jeseter a byl to druh, který byl kdysi základem živobytí v eh, regionu Černého moře a Podunají a dnes eh, má tedy velké problémy, aby přežil. Proč se zaměřujeme právě na jesetera? Protože to je jedna z takových nejhodnotnějších sladkovodních ryb, protože jeseter se používá pro produkci kaviáru, bohužel tedy m, mm, proto je tak uh, loven. Je se tady považován za vlastně takovou žijící skamenilinu, protože to je ryba, která přežila vyhnutí dinosaurů. A je to takový ikonický druh právě regionu Podunají a Černého moře a má také velkou ekonomickou, kulturní i vědeckou hodnotu. Jeseteři byly opravdu důležitou součástí obživy místní rybářské komunity. Pokud se podíváte na, tabelku, na tabulku, tak uvidíte, že před druhou světovou válkou se ten odlov pohyboval mezi dvěma až devíti tunami ročně. A potom tedy vlastně ale došlo k tomu, že bylo povolen příliš velký odlov dospělých jedinců a to oslabilo eh, reprodukci v následných letech. Takže v roce 1949 vlastně byl takový určitý vrchol, ale od té doby už ta produkce nebo ten, ten uh, už se vlastně ta eh, populace je se teda nikdy nevzpamatovala. Takže od té doby je ten odlov 200 až 300 tun ročně, tedy bylo to až do 70. let a v 70. letech se stala další katastrofa pro jesetery a došlo k tomu, že na řece Dunaji byla eh, vybudována velká přehrada a jeseteři nemohli putovat na místa, kde by se třeli takže poté eh, ta populace ještě dále začala klesat a v podstatě po roce 1989 už eh, vůbec ani nehovoříme příliš o odlovu, protože to množství je skutečně malé. Tak, jak už jsem říkala, jeseteře platí, patří mezi nejstarší živočišné druhy na Země. Jsou asi 250 milionů let staří. Je to největší sladkovodní eh, ryba může dorůstat až délky 8 metrů a může vážit až 2 tuny. Ale tak velkou rybu už dnes vůbec bohužel někde nenajdete. E, dospívají pozdě, to znamená, že většina e, to, těch druhů potřebují až 10 let, aby byli schopni se rozmnožovat, aby dosáhli pohlavní zralosti a mohou žít déle než 100 let ale opět eh, to dnes už také tak není. Většinou se dožívají tak 30 let. Jeseteři eh, žijí blízko vodní hladiny a také tam hledají potravu, to znamená, že jsou velice citliví na znečištění, protože právě při hladině se akumuluje znečištění. Dále jsou to migrující ryby, eh, migrují na dlouhé vzdálenosti z Černého moře do Duna je pouze jeden druh, je, zůstává pouze v řece. A po reprodukci se tedy dospělí a mladí eh, jedinci vracejí zpět do moře. Eh, v roce 2010 bylo, eh, bylo zveřejněné předběžné posouzení organizace na ochranu živočišných druhů, pět je kriticky ohrožených a jeden je zranitelný. Co to znamená? Znamená to, že vlastně Podunají má největší biodiverzitu v Evropské unii, protože z osmi druhů, které žijí v Evropské unii a které byly kriticky chráněné, žily právě v Dunaji, ale třeba ten jeseter atlantský už je považován za vyhnulého, protože za posledních 50 let nebyl vůbec spatřen. A další druh je setera je také považován již za vyhynulého a byl spatřen pouze výjimečně za poslední 20 let ve středním toku Dunaje. Dále je seter ruský, to je třetí druh, který už eh, zřejmě brzy vyhyne a také i další ty mm, druhy na tom jsou velice špatně, co se týče jejich ochrany. Pokud se podíváme na údaje, které sledují mladé jesetery, kteří se vylíhnou um, v řece Dunaji a migrují do moře, tak vidíme, že viza velká a jeseter hvězdnatý mají velmi fragmentovanou populaci. To znamená, že v některých letech je tam více mladých jedinců, nicméně celkově je to velice nízké. A jak jsem také říkala, eh, hovořila jsem také o jeseteru ruském, je, to je ten poslední graf. Po roce 2010 už vlastně nebyla zaznamenána žádná reprodukce v přírodě a pokud živočišný druh nemá mladé jedince, tak eh, nedokáže přežít. Docházíme tedy eh, k závěru, že ta zbývající volně žijící populace je velmi slabá a potřebuje podporu, abychom zabránili vyhynutí těchto druhů. Takže jaké jsou hlavní druhy tohoto úpadku? Za prvé nadměrný rybolov kvůli masu, kvůli kaviáru, také NNN rybolov, eh, pytláctví, nežádoucí úlovek, znečištění ze zemědělství, se zneč, znečištění s, třeba z farmaceuty, které se dostávají do vody, z různých chemických eh, čištěcích prostředků. Pak, jsou, pak je zde také třeba i znečištění z ropných těžebních plošin a tak dále. Dalším důvodem je ztráta migračních koridorů, to znamená stavba přehrad jim, um, jim neumožňuje migrovat a ta místa, kde se ryby mohou třít, eh, stále ubývají a pokud, se, pokud ryby nemají místa, kde se mohou třít, tak vyhynou. Navíc bylo zničeno, eh, byly zničené různé habitaty eh, kvůli tomu, že se na různých místech řeky staví třeba různé hydrotechnické konstrukce nebo dochází k bagrování, takže zase se mm, snižuje množství míst, kde se mohou ryby rozmnožovat. A pak je zde také velice malý počet eh, jeknáčů a mlíčňáků, takže vlastně se stále snižuje počet těch pohlavně zralých jedinců. A dalším důvodem je ještě, tak, ještě také zavlékání eh, nepůvodních druhů které, jednak, eh, které vlastně mohou také eh, být predátory těchto nově, nově hm, těch mladých eh, ryb, toho potěru. V Podunají byl v roce 2005 v rámci Bernské umluvy schválen akční plán na ochranu jeseterů v Dunaji. Je to tedy ve všech, ve všech zemích Podunají byl zakázán lov jesetera, v roce 2020 byl také, je se tedy, mm, byl to vlastně speciální projekt Evropské eh, unie a mm, také v roce 2018 eh, zde byl zase v rámci Bernské umluvy vyhlášen celoevropský plán na ochranu jesetera. Nicméně všechna ta ochrana opatření v Podunají musí být eh, také doprovázena ochrannými opatřeními v Černém moři. Jak se můžeme poučit eh, z toho ochranného programu v Balckém moři, protože nejsme v případě, se teda to není poprvé, kdy něčemu takovému čelíme. V Balckém moři došlo k chybě, oni, tam vlastně došlo k vyhnutí všech volně žijících jeseterů a pak jim to trvalo téměř 20 let, než opět eh, tam eh, vlastně měli ty generační ryby, aby mohli obnovit programy zarybňování ale mnoho habitatů stále ještě potřebuje obnovu. Druhá, ta, druhé takové poučení je to, že rybolovné e, populace jsou velice citlivé na změnu klimatu, už to zde zaznělo, jsou také citlivé na nepůvodní druhy, na masový turismus, který je v pobřežních oblastech, e, také jim vadí ropný průmysl, e, různé ty e, hydrotechnické konstrukce, NNN eh, rybolov a také nežádoucí úlovek. Ten region Černé moře a Podunají má velké výhody, protože stále tam ještě žijí jeseteři, jsou tam také důležité habitaty a dochází k přirozené reprodukci. Takže musíme chránit ten existující genofond a musíme také zavádět urgentní Eh, ochrana opatření a to by mělo být vlastně potom ehm, úspěšnější nebo účinnější v tom, abychom zachránili tento druh. Eh, také je zde tedy vědecký monitorovací program, který má identifikovat eh, klíčové habitaty pro jesetera a mm, mají být mm, zde určité chráněné oblasti pro tyto habitaty také navrhujeme, abychom měli speciální akvakulturní zařízení, abychom, mohli, abychom měli ryby pro zarybňování. Také chceme kontrolovat zákaz rybolovu jesetera, protože je důležité, aby ten zákaz byl eh, kontrolován, aby to fungovalo v praxi, protože zatím je to tak, že ten zákaz je sice ve všech těch zemích, ale není tak dobře dodržován. Další klíčové doporučení je eh, nabídnout místním komunitám eh, jiný druh obživy, aby se neuchylovali k teď nezákonným praktikám. A také je důležité posílit i komerční akvakulturu, aby místní trhy byly dostatečně zásobovány. Jak z ochranných opatření eh, může těžit i sektor rybolovu? Možná to <laughs> zní trošku eh, překvapivě, ale pokud eh, založíme takové mm, oblasti, kde budeme obnovovat rybo, rybí populace, tak tím umožníme lepší biodiverzitu, Eh, ryby tam budou narůstat do větší délky, budou mít více mm, mladých a ty ryby pak nezůstanou v těch ochranných, eh, v těch chráněných oblastech. Ty ryby se vlastně pak dostanou eh, do volné přírody a budou moci pak být loveny a ty úlovky budou kvalitnější, větší a cenější než dříve. To znamená, tyto oblasti, tyto chráněné oblasti mohou přispívat k obnově některých eh, zdrojů a také, mají, také mohou eh, posilovat eh, odolnost celého ekosystému. Máme zde několik příkladů z různých zemí světa, kterou mm, ty příklady naleznete ve v příručce z roku 2012, kterou vypracoval generální ředitelství pro Evropskou unii. Francie, Skotsko, Itálie a další země prokázaly, že tento systém funguje. A i když na začátku místní rybáři nebyli příliš nadšeni z této myšlenky ze zakládání těchto oblastí, tak nakonec viděli, že to má přínos, byť to tedy třeba trvalo 10 let a dnes rybáři tato opatření podporují. Další eh, dobré opatření by bylo tedy nabídnout místním komunitám alternativní způsob obživy, protože pokud eh, budou rybáři nuceni omezit rybolov, tak by třeba mohli být vyškoleni, jak pracovat v sektoru akvakultury nebo v, bioagrikul, v biozemědělství. Eh, zkrátka, mm, také by třeba mohli pracovat v, mm, v oblasti cestovního ruchu. A teď mi ještě dovolte takové klíčové myšlenky mé prezentace. Za prvé, druh jesetera je ohrožen eh, v celé Evropě. Všechny evropské druhy jsou ohroženy. Ty příklady z Podunají nebo z Dunaje a z Černého moře jsou pouze příkladem. Dále je zapotřebí, aby ten celoevropský eh, plán na ochranu jesetera eh, zahrnoval celou úroveň EU. Eh, ve všech evropských mořích by mohly být zřizovány ty eh, eh, ochranné um, rybí rezervace, které by pak mohly posílit celý rybolovný sektor v Evropě. A také musíme spolupracovat s místními zúčastněnými stranami a musíme jim nabídnout alternativní způsob obživy, jinak to nebude fungovat. Děkuji a toto je asi zřejmě ještě malý plůdek, je se teda. Děkuji. budu pokračovat ve francouzštině. Pan Christof eh, teď má slovo. Eh, není tam všechno úplně růžové v oblasti Černého moře, ale možná, že je nějaká naděje. Ano, eh, naděje tady je, ale já budu mluvit bulharsky, jestli dovolíte. Děkuji vám, pane předsedo. на Черно море и част от неговия басейн. То е най-новото море на Европейския съюз. Takže eh, eh, chci poděkovat eh, našim expertům za to, že nám poreferovali o oblasti Černého moře. Víme, že to je oblast, která se stala Evropskou unii teprve v roce 2008. Hmm. Je to území, které je odlišné od zbytku Evropy z mnoha důvodů. Jsou tady ale také státy, které nejsou členy Evropské unie, Ukrajina, Ruska, Turecko a Gruzie. Bulharsko a Rumunsko díky svému členství přijímají opatření na ochranu stavu ryb ve svých územních vodách, no ale ta opatření nejsou dostatečně efektivní, protože je neaplikují ty zbývající země u Černého moře, a to si Vyžadovalo by to tedy komplexnější eh, přístup eh, a podporu vědeckého výzkumu. Často hovoříme o klimatických eh, změnách. Černé moře je dokladem toho, že s tím, jak roste průměrná teplota vody, tak se tady objevují dru- nové druhy, což je typické také pro Středomoří, tak podobně to platí pro oblast Černého moře. Ty ryby se sem dostávají eh, dlouhou dobu, teď se ten proces akceleruje a pravděpodobně budeme muset eh, zintenzivnit výzkum těchto nových druhů, protože některé z nich začnou logicky vytlačovat původní eh, druhy. Podle některých výzkumníků je Černé moře také jedno z nejvíce znečištěných moří v EU to samozřejmě má také dopad na stav ryb. A e, víme, že i tento sektor e, hraje svou roli v zaměstnanosti a ekonomické váze tohoto regionu. Celkem ta rybolovná flotila představuje více než 11 eh, lodí. Sestávající eh, větší části z malých eh, rybářských lodí, které také nejsou aktivní na moři celý rok, jenom několik měsíců v roce. Rybáři v Černém moři jsou většinou seniori. Eh, existuje celá řada združení eh, místních rybářů. To je proces, který vlády eh, těchto zemí podporují. A kromě našich doporučeních bych se chtěl zmínit také o příkladech dobré praxe a o těch nových trendech. Většina ryb trpí nadměrným rybolovem, poptávka po rybách v tomto regionu roste. Jde o to, jestli rybolov může jít stříc této zvýšené poptávce akvakultura ať už eh, co se týče produkce ryb, nebo i produkce mořských řas eh, nebo měkýšů, to nemusí nutně být v rozporu s turistikou. A potom také označování produktů, a to, aby bylo jasně eh, viditelné, jaký je původ těchto potravin, aby spotřebitelé mohli informovaně si vybrat. Eh, rybářský sektor eh, tady prosperuje, vyváží do ostatních zemí EU i do eh, třetích zemí. V té zprávě mám celou řadu doporučení a doufám, že v květnu bude moc proběhnout debata o tom mém textu. Děkuji paní Elene. Ještě předtím, než vám dám slovo, chci nabídnout slovo ostatním. Já chci poděkovat našim expertům za to, že přijali pozvání k nám na výbor. Mám jednu otázku týkající se Černého moře. Nevím, že dochází k nadměrnému rybolovu. což mají na svědomí ty neevropské eh, země nebo ty státy, které nejsou v Evropské unii. Tak mám otázku týkající se jejich ochoty jednat o tom, jak zlepšit eh, stavy ryb, anebo jestli by třeba akceptovali monitorovací systém v Černém moři. Merci votre, pour, votre, pour votre question. Děkuji za, vám, za vaši otázku. Mám jednu otázku, která se týká, nebo je vlastně prodloužení té vaší otázky. Zeptat, jestli dnes máme dostatečné prostředky pro kontrolu eh, rybolovu. Máme systém, jak můžeme kontrolovat nezákonný rybolov? Nevím, jestli mám dát slovo expertům, anebo napřed Valerii. Děkuji, pane předsedo, a nejprve eh, vám chci poblahopřát k vašemu zvolení do funkce. Jak už říkal pan Christof, je sektor Černého moře eh, velmi důležitý pro ekonomiku zemí v této oblasti. Eh, samozřejmě, že ten počet plavidel představuje pouze 3% a ten úlovek představuje pouze 4% v porovnání s ostatními v EU a samozřejmě, že je tady také eh, problém se znečištěním, problém eh, týkající se dalších specifických podmínek v Černém moři, což znamená, že je tady vlastně jenom 8 druhů ryb, které se komerčně využívají, ale přesto je to důležitý sektor. V Evropské unii vždycky eh, máme opatření, abychom řídili rybolov, abychom předvídali vývoj, máme autonom, systém autonomních kvot, Eh, pro všechny typy těch ryb, ale máme také systém řízení pro celé Černé moře, což eh, bylo vydáno ministerským vyhlášením v Bukurešti. Bukurešti. Eh, Toho se zúčastnili všechny státy v této oblasti, jak už tady bylo řečeno. Je tady velký problém s nezákonným rybolovem, a to protože neexistuje kontrolní mechanismus. To je problém specifický pro Černé moře a proto Ehm, té organizaci, eh, která byla založena. Už roku 2009 jsme přijali ehm, plán řízení eh, stavu ryb pro turbota. Hm, máme tady systém povolenek pro rybolov. Kambala tedy ehm, systém eh, penalizace za přečerpávání těch kvot, Znamená, že pokud někdo přesáhne tu svou kvotu, tak za to dostane nějakou sankci a potom je, je tady systém certifikátu ulovku, znamená, že e, vyložené e, ryby, ta kambala bude kontrolovaná v přístavech. To poprvé, kdy vlastně něco takového se tady zavádí a tím pádem e, společně s agenturou pro rybolov máme tady určité prostředky. Ta agentura má sídlo ve Vigo, ale Eh, máme také systém vzdělávání inspektorů a výměny těch inspektorů, aby eh, další partneři byli zainteresovaní na zlepšování situace. Je potřeba hm, udržovat tu spolupráci na všech úrovních, a to jednak eh, na úrovni vědců, zlepšovat sběr dat, pokračovat v programech které monitorují tu situaci na regionálním základě. Máme například program Back for Fish, což je program, který umožňuje Turecku, Rusku, Ukrajině a e, členským státům EU, aby se společně podíleli na výzkumných programech, to je pro ně důležité, ale e, je tady i program Aquacol, i to je velmi důležitý program, máme tady také určité demonstrační středisko pro akvakulturu v Černém moři. Já jsem to v Trabzonu navštívila, nebo tam jedno stanoviště eh, akvakultury, tam také šlo o chov pakambaly a dalších druhů ryb v Černém moři. A je důležité, aby tato posledná spolupráce fungovala i nadále přes všechny ty geopolitické problémy v tomto regionu a Zejména bych vás chtěla vyzvat, pokud eh, budete chtít, tak eh, organizace bude pořádat ministerskou konferenci v Gruzii v říjnu, která by se měla právě zabývat eh, tím novým systémem řízení v Černém moři a tím, jak ho podpořit. A díky těmto velmi konkrétním projektům si myslím, že jsme jednak eh, mohli lépe bojovat proti nezákonnému rybolovu. Máme teď také nový plán řízení zdrojů, máme také ty velmi relevantní výzkumné programy. A eh, myslím, že eh, společně teď zintenzivněme úsilí na tom, abychom ukončili nezákonný rybolov. Eh, eh, rádi eh, na tom s vámi budeme spolupracovat. Chci také poděkovat sekretariatu, který udělal všechno pro to, aby ten program pro Černé moře mohl začít fungovat. Teď byl do čela této organizace, do toho programu jmenovan pan Galen Nikolov z Bulharska a to je dokladem toho, že Evropská unie je tady přítomná, je velmi aktivní a chce se podílet na ochraně stavu ryb v této oblasti. Děkuji vám, paní Lene, za doplňující informace. Eh, ptám se, jestli ještě někdo má nějaké otázky. A proto se teď obracím na experty, jestli budou chtít něco doplnit k té diskuzi, která teď právě proběhla. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom něco dodat eh, k tomu, co říkala paní Lena. Eh, jsou tady deklarace, prohlášení ministrů a v Gruzii se bude konat ta zasedání na vysoké úrovni, proto je důležité, že je ochota ke spolupráci. Je tady dobrá spolupráce na technické úrovni, pokud jde o projekty pro Černé moře. A poprvé také společně podnikáme činnosti mezi našimi zeměmi, například Turecko, Gruzie a probíhají velice dobré diskuse mezi Bulharskem a Rumunskem ohledně přípravě dat Revolovo a poprvé také vidíme, jak se dobře rozvíjí spolupráce mezi všemi těmito zeměmi. Plus k tomu je tady žádost ze strany eh, Ukrajiny a Gruzie, abychom pomohli s budováním kapacit a také pro další společné projekty. A tedy ten požadavek na budování eh, budování kapacit nebo žádost o pomoc ukazuje, že jsou e, ochotní a chtějí kontrolovat e, vlastní rybolov, což předtím moc dobře neprobíhalo. Takže si myslím, že věci se mění a evidentně je tady ochota zlepšovat kapacity, aby mohly tyto státy sami sledovat, jak se řídí zdroje a že se snaží společně řešit e, problémy Všichni si teď uvědomují, že dokud tady nebudou společná pravidla v celém eh, regionu Černého moře, pak eh, zejména evropské státy budou mít pocit, že ta pravidla neplatí jinde a proto oni na tom, že pro jejich strany to není férové, pro ně to není férové. Takže doufáme, že v blízké budoucnosti se dočkáme konkrétních výsledků. Děkuji. Prosím, děkuji. Pokud jde o možnost eh, kontrolovat nelegální rybolov, já samozřejmě eh, nemám znalosti o všech eh, druhých ryb, ale pokud jde o jesetera a jeho lov, pak si myslím, že pokud vybavíme plavidla GPS a pokud tedy bude možné využívat satelity, pak uvidíme, kdo jede kam, se plaví kam a kontrolovat bude možné potom také vykládku na pobřeží, nakonec někde to musí vyložit. A další možnost je kontrolovat původ ryb v restauratech, v restauracích, tam většinou končí ty nelegální úlovky. Vy si v restauraci objednáte jesetera a vždycky vám řeknou, to je z akvakultury, ale ve skutečnosti původ není dostatečně kontrolován. Proto vystopovatelnost produktů v restauracích eh, je věc, kterou je třeba řešit. Děkuji, pokud někdo další nemá žádné otázky nebo komentáře, tak bych přešel k dalšímu pro našem programu, což je eh, věc, o které jsme už tady diskutovali několikrát, zejména také na naší poslední schůzi. Je to protokol, jimž se má změnit eh, mezinárodní umluva o ochraně tuňákovitých eh, ryb v Atlantiku, je to takzvaná organizace ICAT. Eh, Nechceme opakovat celou tu debatu, kterou jsme už tady eh, několikrát vedli, ale je to přečtost pro paní Konte, aby mohla prezentovat svůj návrh toho doporučení. Děkuji vám, pane předsedo. Před několika lety Mezinárodní komise pro ochranu tuňákovitých ryb v Atlantiku, ICAT se dohodla na potřebě modifikovat úmluvu, která ji zakládá. Šlo o zlepšení efektivnosti a posílení ochrany a lepšího řízení eh, zdrojů, které spadají do eh, její kompetence. 13. března 2013 potom Rada vydala souhlas a dala a pověřila komisi, aby vyjednala potřebné eh, změny této umluvy ve jménu Evropské unie. Parlament potom eh, dal také svůj souhlas eh, s těmi navrženými návrhy, které víceméně odpovídají tomu mandátu poskytnutému radou a jsou také v souladu s evropskou rybolovnou politikou, zejména s její externí dimenzí Nejdůležitější změna se týká řízení zdrojů, tady jde o šíření oblasti působnosti, i na eh, další eh, druhy eh, ryb, kromě tuňáka. A dalším prvkem, který je asi nový, a ten se týká nového mechanismu řešení sporů který je dobrovolný pro členské státy, nicméně jeho rozhodnutí potom jsou závazná pro zúčastněné strany. Dále eh, se tady byly, eh, objevily změny rozhodovacího procesu, je, jsou to pravda týkající se kvóra v komisi ICAT, eh, nebo je to požadavek na jednoduchou většinu v situaci, kdy není možné rozhodnout koncenzem. Dále jsou to ustanovení týkající se vstupu v platnost a postupy podávání námitek k doporučením ICATu. Aby eh, v hlasování existovala větší flexibilita, v případě, že neexistuje koncenzus, tak byla stanovena eh, dvoutřetinová většina pro eh, rozhodnutí. Eh, aby mohla vstoupit v platnost. Tu platnosti, eh, nebo ta lhuta vstupu v platnosti doporučení se snížila ze 6 na 4 měsíce, aby eh, ta rozhodnutí byla rychleji implementována, ale přitom je potřeba ponechat dostatek času pro to, aby členské státy mohly prezentovat své připomínky a po dobu řešení těch připomínek je zastavena platnost doporučení. Je také důležité zdůraznit, že ty členské státy, které předkládají námitky, eh, musí provádět, nebo nejsou, ne, nemusí provádět doporučení. V každém případě, pokud ta námitka je podpořena většinou eh, zemí, tak eh, není závazná do té doby, než se ta připomínka vyřeší pro nikoho. Tento proces eh, eh, vede k značným prodlevám, eh, zneužívání tohoto procesu ze strany těch států, které se chtějí vyhnout aplikaci doporučení. Takže většina těchto změn je vedena přáním transparentnit všechny procesy. Já chci poděkovat za veškeré vysvětlení Evropské komisi, spolupracovníkům, kteří odpovídali na moje dotazy. Chtěl bych také zdůraznit, že i nevládní organizace a zástupci eh, sektoru rybolovu budou mít možnost účastnit se zasedání IKATu jako pozorovatele. A z toho důvodu se pozměnil text umluvy, eh, vede k eh, zlepšení, k lepšímu řízení zdrojů v této oblasti. Hmm, to je nezbytné proto, abychom mohli mít udržitelný rybolov a týká se to nejenom eh, těch ryb, které spadají do kompetence IKATu, ale i do dalších. Merci, madame. Děkuji vám, paní Conte, za prezentaci eh, návrhu vaší zprávy. Eh, dívám se, jestli někdo chce vystoupit k tomuto bodu. Nikdo nemá žádnou otázku nebo připomínku. Výborně. pane Eh, jesen. Budete chtít něco doplnit? Eh, neváhejte, už jste tady, tak eh, neváhejte k tomu něco dodat. Děkuji vám, pane předsedo, i já vám chci poblahopřát k zvolení do funkce a teď přejdu do angličtiny. English, but, uh... Uh, just very briefly, uh, we first of all would... Děkuji, já budu stručný. Nejprve bychom chtěli poděkovat zpravodajce za tuto zprávu, za tento návrh zprávy. Vítáme jak obsah, tak i pozitivní, uh, pozitivní tón jak již bylo vysvětleno, je to vlastně výsledek sedmiletého jednání, která byla občas obtížná. Nicméně eh, nakonec tedy ta umluva eh, se modernizuje, máme zde také modernizující nebo modernější postupy a také se chceme věnovat důležitým druhům, jako je třeba žralok, o tom hovořila zpravodajka. Já jsem si vzal slovo, abych vás upozornil na jeden aspekt této zprávy, Možná, že tam došlo k malému nedorozumění. Je to na straně 7. Jedná se o tom mechanismu pro urovnávání sporů. Tady se říká, podle nových pravidel je řešení sporu před touto komisí mm, dobrovolné a že vlastně, že by to bylo jako ten systém arbitráže, kdo by rozhodoval, takže bych to chtěla pouze ještě vyjasnit. Chtěl bych je také říci, že doufáme, že Evropský parlament jednak podpoří eh, tuto dohodu, ale že také i dá svůj souhlas k mm, dokončení celého protokolu. Eh, děkuji vám. Eh, máme teď bod 15, teď ještě lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. To je asi poslední informace, kterou vám dlužím. Paní Silvan má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vám jenom chtěla popřát hodně štěstí a hodně úspěchu ve vaší pozici a chtěla jsem říct, že se těšíme na spolupráci s vámi. Já jsem chtěla vznést v rámci bodu různé tu otázku těch eh, lodí duchů. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale eh, v eh, poblíž irských břehů se vlastně objevila loď, které říkají loď duchů, je tam eh, loď bez posádky, ta loď tam někde stroskotala. Byla to vlastně loď, která více než 18 měsíců bloudila po oceánu, byla opuštěná a bylo to velice nebezpečné, protože bylo to vlastně riziko pro různé, pro, pro jiné lodě, pro rybářské lodě, pro rybáře, pro ty ropné plošiny, pro plošiny na těžbu plynu a tak dále. A teď tedy je to, na, teď se ta loď ocitla na pobřeží Irska a tam zase je vlastně environmentálním rizikem, protože ta loď obsahuje eh, naftu, tam v té oblasti žije mnoho ptáků, je to vlastně také jedna z oblastí Natura 2000, takže já bych eh, chtěla říci vám jako výboru a i vlastně je to otázka na komisi, jak můžeme zabránit tomu, aby docházelo k takovým situacím, že vlastně nějaká loď zkrátka je opuštěna a ponechána vlastnímu osudu a volně se pohybuje po moři a představuje nebezpečí jiným lodím, rybářům, um, fauně, flóře, může dojít ke kolizi té lodi. Já bych skutečně ráda, kdyby se tato věc dostala do pořadu jednání na mm, schůzi tohoto jednání nebo Evropského parlamentu, abychom se zamysleli nad tím, zda v této věci můžeme jako Evropský parlament něco učinit. E, to ale nebyla rybářská loď, ne, ne, byl to nějaký nákladní člun, motorový nákladní člun. Nebo motorová nákladní loď. Já navrhuji, abychom to vzali na vědomí a Eh, nebudu se teď obracet na komisi, aby s tím něco udělala, nevím, jestli k tomu chcete něco dodat, ale spíš navrhuji, abychom eh, eh, neformálně se obrátili na komisi, spíše to spadá do výboru pro dopravu, ale chápu, že to je trochu relevantní i pro nás, protože jednak to může znečistit, znečistit i moře v této oblasti a mít to dopad na akvakulturu se tedy zamyslíme nad tím, jak eh, zareagovat, jestli bychom to měli být my nebo výbor pro dopravu. A teď, eh, jestli dovolíte, bych se chtěl ještě vrátit k kotu. Huta pro pozněvací návrhy je 24. Eh, února v 17 hodin. To jsem vám měl ještě říci. Teď bod různé, pokud nikdo nic nemá, kromě toho, co říká paní Silvan, tak tím jsme vyčerpali náš dnešní program a znovu se setkáme v pondělí 16. března v 15 hodin. A koordinátoři mají zkusku zítra v 9 hodin eh, ráno a pan předseda děkuje tlumočníkům.